vždy záruku toho, že tu s námi budou i zástupci malých a středních podniků a jako taková ironická poznámka pod čarou chci říci, že je velmi zajímavé, že jsme na tento panel pozvali zástupce Daimler Chryslera. To je spíš zástupce minulosti, nemyslíte? No tak eh, vaše poznámka v každém případě eh, je správná. My jsme ale zástupce Daimler Chryslera nepozvali jako zástupce Daimler Chryslera, ale jako příslušného odborníka. Já bych ale nicméně k tomu řekl, že tady nemáme zástupce pouze velkých podniků, máme tady lidi jako takové, jako individuální osobnosti, které mají své vlastní zkušenosti, vykonávají své funkce, eh, Eh, ať už jsou to funkce v podnicích, ve združeních nebo v technologických platformách a zabývají se otázkou, jaká kritéria a jaké problémy čekají Evropskou unii v budoucnosti. O tom už jsme několikrát hovořili a také jsme si tehdy slíbili, že tuto debatu prohloubíme, bude intenzivní a příští měsíc setkáme také s komisařem pro průmysl a budeme v této debatě pokračovat. Jde tedy o to, abychom se dnes dozvěděli trošičku více od lidí, kteří jsou opravdu eh, in situ v, eh, v průmyslu. Thank you for your, your statement. Uh, Já bych chtěl vyjádřit eh, sympatii vůči této situaci. Všichni eh, jsme eh, na, se na tom účastnili během mé 25 leté zkušenosti malého podnikatele, když jsem žil ve skutečném světě, tak musím říct, že vítám zájem o malé a střední podniky, a tady u pana kolegy zvlášť. A také e, vnímám ty pocity e, ze strany zelených a možná, že by mohl e, vyvážit tu případnou nevyváženost v programu tím, že by o malých a středních podnicích trochu pohovořil. E, děkuji za vaše porozumění, děkuji také za to, že jste se k tomuto problému postavili tak pozitivně a teď začneme se slyšením. E, já jsem hovořil s lidmi, které jsme pozvali a dohodli jsme se na tom, že i když se samozřejmě jedná o velké odborníky, dohodli jsme se, že budou hovořit opravdu co nejstručněji to bude možné, tak abychom měli dostatečné množství času také na debatu. A pokud mi to dovolíte, tak eh, začneme používat hodiny. Eh, doufám, že mě omluvíte, ale ty hodiny jsou opravdu velmi užitečné, protože eh, tímto všichni se vyhneme stresu na konci jednání a já bych tady v tuto chvíli začal a mm, stejně tak, jako to máte na pozvánce, tak v první řadě bych rád přivítal pana Eberharda Besiho, který pracuje u Evropské technologické platformy, která eh, se zabývá budoucností manufakturního průmyslu eh, v Evropě. Má spoustu zkušeností a z toho důvodu bych také v první řadě požádal pana Besiho, aby začal eh, Vážený pane Royle, dámy a pánové, členové výboru ITRE Evropského parlamentu. Já jsem v tuto chvíli zde jako zástupce Menu Future, což je eh, organizace, která pracuje s mnohými podniky automobilového průmyslu a která se zabývá budoucí výrobní, budoucností výrobní technologie v Evropě.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 Jde o to, že se zabýváme opravdu budoucností tohoto průmyslového odvětví. Děkuji tedy za tu otázku, která byla položena hned na začátku. Nicméně bych vám rád řekl, že doufám, že Daimler opravdu nepatří do minulosti, že bude součástí budoucnosti, ale nebudu to dále rozvádět. Já v tuto chvíli budu ale hovořit za spoustu malých a středních podniků v Evropě, které jsou velmi úspěšné a které velmi často již zůstávají ve stínu. Já bych velmi rád poděkoval za pozvání na dnešní zasedání a také za možnost odpovídat na vaše otázky. Musím přiznat, že Eh, to téma taky, jak bylo zvoleno, mě opravdu překvapilo, protože pro mě Evropa bez konkurenceschopného průmyslu je naprosto nepředstavitelná. Eh, silný průmysl je pro evropské hospodářství samozřejmě zásadní, proto také, aby mohl podporovat eh, sociální systémy evropských členských států. Evropa se podělí ze 30 procent na vytváření světových hodnot a proto si myslím, že je velmi důležité, abychom si uvědomovali, že eh, jedno místo v průmyslu podporuje zároveň dvě pracovní místa v dalších eh, odvětvích a proto je velmi důležité, abychom hospodářství podporovali. Eh, pro vás musí být podpora hospodářství a evropské ekonomiky určitě zásadním cílem. Já bych rád ale hovořil o dvou zásadních tématy. V první řadě udržitelnost. Udržitelnost ekonomických, sociálních a společenských cílů, ekologických také. Všichni víte, jak eh, hospodářská krize zdůraznila důležitost udržitelnosti, ale ne udržitelnosti pouze v ekologii, ale také udržitelnost ve finančním a ekonomickém sektoru. To si myslím, že je něco, co jsem poprvé slyšel od pana Potočníka a to je něco, eh, co se stalo také leitmotivem našeho združení. A co jsme se naučili my z této hospodářské krize? My jsme zjistili, že fungující průmysl je základem také pro naše sociální systémy a tato sociální otázka je e, samozřejmě daleko aktuálnější dnes než kdy jindy. A e, výroba a průmysl podporuje samozřejmě všechny ty tři dimenze udržitelnosti, o kterých jsem hovořil. Výroba v dnešní době je velmi důležitá pro celý hodnotový řetězek, je základem pro znalostní ekonomiku budoucnosti a v dnešní době v podnicích 20% zaměstnanců bývá inženýry. To možná eh, někteří z vás nevíte. Většina technologií je opravdu na nejvyšší úrovni. Jedná se o high-tech technologie a e, dále se rozvíjejí další technologie, které mají podporovat a rozšiřovat nabídku. Výroba e, v dnešní době je možná trošičku nižší, musí být ale zároveň e, co nejčistější, musí vytvářet co nejméně odpadů a to jsou přesně věci, nad kterými se zamýšlíme a kterých chceme docílit. Evropa evropská politika eh, výzkumu a technologie eh, se právě zabývá tím, jakým způsobem se postavit současným společenským výzvám. Jde o takzvaný technology push k market pull, jak bych to mohl nejlépe popsat. Jde o změnu paradigmatu politice, technologie a výzkumu. Jde o přechod od sedmého rámcového programu k osmému rámcovému programu. Jde o úspěšnější hospodářství, to je jasné. E, jde o inovace. E, inovace jsou důležité pro výrobky i služby, které se nabízejí na trhu a společenské výzvy definují e, poptávku a také udržitelnou mobilitu a udržitelnou průmysl průmyslovou výrobu. Dynamická a konkurenceschopná Evropa potřebuje růst, a potřebuje samozřejmě také vůdcovství v průmyslu a udržitelnost. A jak toho dosáhnout? V každém případě udržitelností a inovacemi. Evropa to ví. Evropa potřebuje inovativní hospodářství, inovativní průmysl, tak abychom mohli dosahovat toho růstu, který je potřeba pro to, abychom se mohli postavit a také pozitivně vyřešit všechny výzvy z eh, budoucnosti pro společnost a pro výzkum. Proto proto také máme eh, strategii 2020, potřebujeme také užší spolupráci mezi společností a průmyslem, eh, Dále mm, máme samozřejmě inovativní eh, evropský průmysl a to všechno může vést k udržitelnému růstu. Děkuji, děkuji za váš krátký a velmi jasný projev a v tuto chvíli bych předal slovo panu profesorovi Germasovi. Mm, vy si musíte vyměnit místo. Bude to opravdu lepší, když se vyměníte místo, bude to jednodušší, tak, tak abyste mohli využívat naše budoucí technologie. Máme pouze jedno, jedno místo v budoucnosti. Dank u, meneer de voorzitter, voor de gelegenheid dat ik hier mag komen om uh, iets te vertellen over de mogelijkheden die de bouwindustrie. Děkuji, pane předsedo, za to, že zde mohu hovořit o možnosti stavebnictví a možnostech stavebnicí pro růst evropského hospodářství. Děkuji také Evropskému parlamentu za tuto iniciativu. Je velmi dobré, že právě v tomto výboru můžeme hovořit o výhledech do budoucnosti pro Evropu. Já zde hovořím jménem Evropské platformy pro stavebnické technologie a to si myslím, že je naprostá premiéra celé stavebnictví nebo celá tato platforma eh, pracuje s architekty, s dodavateli, ale také s konečnými eh, klienty. To znamená, že jsme takovým združením, které se opravdu zabývá vypracováním budoucí agendy. A v tomto duchu bych eh, rád eh, hovořil během svého projevu. Chci říci, že eh, stavebnictví je pro Evropskou unii zcela zásadní sektor. A teď pár čísel. Podle zprávy ze Spojeného království víme, že investice do stavebnictví mají bez bezprostřední dopady, které jsou 2,8 krát nebo až 3 krát větší než v jiných eh, sektorech. To znamená, že pouze jen velmi málo investovaných peněz se ztrácí. Na regionální úrovni se investované peníze používají regionálním způsobem, na národní úrovni národním, na evropské úrovni evropským způsobem. Ale stavebnictví je opravdu velmi rozmanitým sektorem. Pracujeme se třemi miliony malých a středních podniků a to znamená, že opravdu v těch nejúžších eh, žilkách této sítě se neustále investují peníze. V Norsku roku bylo dokázáno, že ty investice jsou opravdu dva, mají 20krát větší dopad než původní investice v jiných sektorech. To znamená, že jde tady opravdu o zásadní multiplikační faktor. Tady vidíte různé údaje, 10,4 HDP, 30 pracovních míst eh, v průmyslovém sektoru prostoru 20 nebo okolo 28 Vidíte, tady jsou služby, to vidíte na diagramu vlevo a pouze jedna třetina je, ten sek, je ta sekundární oblast, ten sekundární sektor a když si jen představíte, že eh, ve stavebním sektoru pracuje 50 milionů lidí, tak je to jedna šestina celého průmyslu a z toho 95% jsou malé a střední podniky, takže si můžete jen díky tomuto představit, jak naprosto zásadní tento sektor je. To znamená, že jsme takovými vnitřními architekty společnosti a ve chvíli, kdy se změní očekávání společnosti, tak my se samozřejmě musíme přizpůsobit. Tři příklady. Eh, energetická infrastruktura a také stárnoucí obyvatelstvo. Začínáme s energiemi velká část eh, energetické spotřeby Evropy má co dočinění s budovami. A když chceme být politicky nezávislými na dodávkách energie z Ruska a z arabských zemí, tak musíme samozřejmě provést i změny v našich budovách. A to je absolutní priorita naší práce. A co proto potřebujeme? Následující. Impulzy a subvence pro změnu. Dv- teď hovořím o 200 milionách, milionech budov a kanceláří. Všechny tyto budovy potřebují impulzy a povzbuzení a granty na to, aby mohly přizpůsobit své budovy takovým způsobem, aby byly energeticky úspornější. To znamená, že potřebujeme samozřejmě dobrý politický rámec pro to, aby vlastníci budov se mohli postarat o to, aby budovy, ve kterých bydlí nebo pracují, byly energeticky úspornější. Jsme velmi komplexním průmyslovým odvětvím, jsme velmi silné průmyslové odvětví a ve chvíli, kdy dostaneme jasná kritéria a pravidla, tak se jimi také řídíme. A to je naše eh, mentalita, se kterou pracujeme. V takovém duchu eh, pracujeme. Eh, představte si celý ten řetězec od výzkumných středisek vysokých škol až pro podniky. Druhá věc, infrastruktura. Velká část evropské infrastruktury má co dočinění s dopravou a také s dodávkami energie, například s dodávkami vody. Ale velká část této infrastruktury je už zastaralá a musí být obnovena. Na jedné straně toto a na druhé straně vidíme zásadní dopady urbanizace a díky tomu eh, nebo kvůli z tohoto důvodu je infrastruktura stále více zatěžována a infrastruktura se tím stává jednou z největších výzev. Dále otázky týkající se mobility a energetické úspory také různých nových intermobility a modality, to znamená propojování eh, různých eh, odvětví. Eh, všichni víte, o čem hovořím. Většina mostů je přetěžována, většina z nich byla postavena v 60. 70. letech a jejich životnost v té době byla 50 let, ale těchto 50 let už uběhlo. A co musíme tedy v tuto chvíli udělat? dělat s infrastrukturou. To jsou opravdu obrovitánské otázky, kterými se musíme zabývat a nad kterými se musíme zamýšlet. A teď já ani nehovořím o tom, eh, co je mimo Evropu. Eh, problémy například s povodněmi, opravdu tisíce, tisíce obětí, to jsou také otázky, které se týkají v první řadě infrastruktury. A my společně musíme pracovat na nějakém řešení, jak můžeme můžeme eh, ochránit nebo přebudovat, znovu obdobit již existující infrastrukturu. Jinými slovy, Úkol spočívá v tom vytvořit infrastrukturu, eh, která bude odpovídat všem potřebám urbanizované společnosti. A teď už se dostávám ke konci eh, mého projevu a chci hovořit o zdraví a o stárnutí společnosti. Na tomto grafu vidíte, že obyvatelstvo Evropy se trošičku zvětšuje, ale že počet aktivního obyvatelstva se zmenšuje. To znamená, že tady se neustále zvyšuje propast co to znamená? To znamená, že pro stanoucí obyvatelstvo budeme potřebovat stále více a více specifických a specificky přizpůsobených eh, bytů. Eh, ve Francii se o tomto tématu velmi často hovoří. Stárnoucí obyvatelstvo, co to znamená? Lidé jsou stále méně eh, mobilní, mají méně společenských kontaktů a lidé, kteří mají méně lidských kontaktů, tak se stávají zranitelnějšími, jejich zdraví se zhoršuje a my z toho důvodu potřebujeme právě pro tuto část obyvatelstva zajistit adekvátní bydlení tak, eh, aby se nezhoršovalo jejich zdraví. A to je také otázka infrastruktury. Také se zamyslete nad obchody. Obchody většinou bývají nebo jsou stále větší a větší a větší a větší a jsou na okrajích eh, měst a to je pro stárnoucí obyvatelstvo velmi těžké také jet na konec nebo na okraj města proto, aby si mohli nakoupit. Proto musíme se zamýšlet také nad tím, jak zajistit tuto obchodní infrastrukturu také pro stárnoucí obyvatelstvo ve městech. To bude mít naprosto zásadní eh, dopad na naší společnost, když budeme zohledňovat eh, tento toto téma. Tak a co vlastně chceme my v souvislosti s tímto vším? My chceme pracovat na uh, nové možnosti na nových možnostech přizpůsobování se eh, bydlení eh, těmto novým faktům. Chceme, aby vlastníci bytů a domů dostali impulzy a také finanční podpory, aby mohli přizpůsobit své bydlení eh, stávajícím potřebám a výzvám. To znamená, že potřebujeme nový právní rámec. Nejde o to jenom regulovat současné konečné výrobky. Jde o to také vytvořit dobrý právní rámec. Eh, nové bydlení, nový byt musí být jednoduše energeticky úspornější a to musí být opravdu imperativem. To znamená, že stavebnický průmysl musí být také zodpovědný za to, aby jejich výrobky byly energeticky úsporné. A my se samozřejmě musíme opírat o znalosti eh, výzkumu a vědců a jsem si jistý, že můžeme najít také ještě nové impulzy. Děkuji, pane eh, Masy a teď bych rád předal slovo panu Gabrielovi Krínovi. Eh, teď se tady právě všichni naši kolegové mění. Je to také škatulata, škatulata, hejbejte se, teď už nevíme, kdo kde sedí. Pan Kren je vědeckým eh, ředitelem Eh, společnosti CEA nebo asociace CEA a předtím byl také předsedou eh, Evropské společnosti pro výzkum materiálu. Teď nebudu tedy eh, to dále rozvíjet. V každém případě se nejedná o zástupce žádné firmy. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo, vážené poslankyně a poslanci. Je pro mě potěšením zde dnes s vámi být. Dovolte, abych eh, se s vámi podělil o takovou úvahu eh, sektoru eh, nových technologií a především polovodičů. Myslím si, že to všechno velmi, velmi hovoří, je to velmi vypovídající pro celý náš evropský průmysl. A chci také říci, že jsem zakladatelem tří malých, eh, a stři, eh, malých podniků, které jsou aktivní v oblasti eh, moderních technologií, takže mám pro tento sektor určitou slabost. Teď si povíme, kam podle mého názoru tento sektor, o kterém chci hovořit, směřuje a co by se mělo učinit pro to, aby tam směřoval účinněji. Nejprve tedy sektor ICT a sektor polovodičů představuje obrovskou šanci, obrovskou příležitost pro Evropu a především pro e, oblast malých a středních podniků. Jak to tady vidíte, je tady prostě explodující e, počet systémů, které používají silikonové čipy a nejrůznější informační e, zařízení a osobní počítače všeho typu jsou toho důkazem. Vidíte tady takzvané chytra, takzvaná chytrá zařízení, která jsou montována do eh, chytrých inteligentních vozů eh, eh, budov představují nějaké dvě miliardy či jeden, jednu miliardu eh, procesů a, eh, jednu, eh, a postupně víc jak jeden trilion těchto zařízení bude zapotřebí. A je to tedy obrovská šance pro Evropu a průmysl se tedy velmi soustředuje na produkty, které odpovídají těmto novým potřebám společnosti. Je to tedy ten průmysl Eh, automatizace a eh, energetiky. A teď některé z těch hlavních eh, fenoménů, některé z těch hlavních faktorů. Hovořilo se tady o stárnoucí populaci, o nutnosti šetřit s energií. Jak vidíte, průměrný růst za poslední eh, tři roky a eh, prognóza na následující dva roky je velmi významná v této oblasti. Dobré zprávy jsou, že eh, Evropa má poměrně silný vliv na některé z těchto klíčových trhů. Jsme prostě silní. Na pravé straně tohoto grafu vidíte, jak si vedou evropské společnosti, kde jsou tedy číslem jedna, co se týče podílu na trhu. To je pro nás velmi pozitivní zpráva. Nicméně, jak se všichni uvědomujeme, jsou před námi v Evropě obrovské velké výzvy. Výzvy, co se týče obrovského nárůstu cen na e, rozvoj a e, vědu a výzkum a e, stav sílící konkurence azijských zemí a potom také e, vývoj technologií, vývoj e, toho řetězce hodnot a také vývoj společností. To, je vše, e, to jsou všechno fenomény, které prostě musíme vzít v úvahu. Pokud se podívám na jedno z témat, které se týká výzkumu a vývoje, omlouvám se za složitost tohoto obrázku, vidíme, jak to vypadá z, z, z velikostí eh, silikonových eh, čipů, jak se zmenšuje postupně jejich eh, rozměr. The geometry, the size of the transistors, you can see that the R&D cost. Vidíte, jak samozřejmě obdobně narůstá i cena, náklady na výzkum a rozvoj a vpravo tady vidím Eh, tady vidíte, jak narůstají eh, náklady eh, podle generací technologií. Jsou to prostě obrovské sumy. Vzhledem eh, k těmto skutečnostem a vzhledem k tomu, že se eh, neustále vývoj eh, posunuje a posunují se i požadavky, tak tady vidíte, že dochází k velmi zásadní změně na poli ICT a v Evropě zvlášť. To, co tady vidíte, Eh, od roku 2001 až do roku 2009 je, že počet těch hlavních firem, velkých firem eh, v této oblasti eh, s výrobními možnostmi obrovsky klesá a to je tedy zásadní e, zdroj výzev. E, takže e, napravo už vidíte pouze jednu firmu evropskou, která má tyto výrobní možnosti a v roce 2001 jich bylo nějakých 15, takže to je skutečně úplná francouzi by řekli bouleversement, úplné překopání toho stavu, té situace na poli ICT. Já se myslím ale, že jsme to ještě vlastně nepochopili, že jsme to v našem jednání nezohlednili a bude třeba se k tomu postavit čelem. Pokud bych se měl soustředit následně na e, ty celosvětové e, výrobní možnosti, e, tak silikonové čipy v zásadě tam zůstává Intel jako nezávislá firma, pak je tady IBM, tam eh, je samozřejmě ještě ten podpůrný systém, systém ST v Evropě a eh, v Asii je to tedy nezávislý Samsung a ještě TSMC. To znamená, že máme poměrně velmi malý ekosystém. Tady je takový slide z IBM, ten jsem vám chtěl také ukázat. Pokud se na to podíváte ze zdola, tak vidíte, že ta výrobní platforma eh, IBM a Samsung, tak eh, podíváme se na výzkum, eh, tak je tady pouze jedna výzkumná evropská organizace v této e, oblasti v tuto chvíli. To zase je nesmírně vypovídající. Takže je třeba opravdu zásadního posunu, zásadní akce a my se o to také v mé divizi snažíme. Pak tady mám ještě Eh, takový oddělený slide eh, firmy ST o polovodičích. My potřebujeme eh, klastry generovat velice rychle. Tento slide nám také ukazuje, že potřebujeme podporu na všech úrovních, na úrovni místní, národní i komunitární. A zde vidíte tedy Evropu a je to možná Vyrobeno před nějakými devíti měsíci. Byly tady tři výrobní centra v Evropě, v Irsku, Dublinu, to Intel, jeden v Grenoblu, to je Silicon Valley francouzská a ST a IBM a jeden v Drážďanech. A tam se dá říct, že se to vlastně uzavřelo i s tím sektorem vědy a výzkumu, tam už si to můžeme vlastně odškrtnout. Takhle vypadá situace v Evropě. Já jsem toho názoru, že potřebujeme si říct, co, co dělat, e, jak se e, posunout e, ku předu, jak prostě se dobrat nových ekosystémů ve spolupráci s několika or, eh, regionálními organizacemi v Evropě, s různými zúčastněnými stranami, výzkumními pracovníky a tak dále se snažíme eh, se zmapovat situaci ještě účinněji, abychom věděli, eh, co a jak a kam. Kromě vzdělávání a e, výzkumu e, potřebujeme do toho všechno, všeho také zabudovat regiony, teritoria, e, města, vytvářet možná regionální aliance, regionální spojenectví, vytvářet integrační E, centra. A jeden z mých kolegů dnes řekl, evropské instituce a soukromý sektor musí spolupracovat, ale to nestačí. My musíme také pracovat napříč e, regiony. Například e, Sasko výrazně přispělo rozvoji mikroprocesorů v Německu. Pokud se podíváme na Grenoble, poměrně malé město, nějakých 120 tisíc obyvatel a stalo se přitom tím silikonovým údolím Francie. Takže to jsou dobré příklady, tímhle směrem je třeba úsilí napřít. Dobré zprávy jsou v tom, že my už jsme vlastně začali tady vidíte smlouvu o smlouvě budoucí, podepsanou zúčastněnými eh, stranami v Drážďanech. Je tam eh, ředitel TU eh, Drážďany, šéf Silikonového eh, údolí v Sasku. To samé platí pro Grenoble. Na fotografii vidíte eh, šéfa takzvaného pol de competitivity a další lidi. Takže my už tímto směrem jdeme a snažíme se eh, tedy jít cestou ICT pro chytrá a udržitelná města, a je třeba se soustředit na to, kde je Evropa nejsilnější, co se týče mobility, inteligentních budov e, a e, mobilních technologií a k tomu potřebujeme e, opravdu technologie, které nám to umožňují. V současné doby, době se snažíme tuto iniciativu rozšířit napříč Evropou Celá řada e, regionů, například Cambridge ve Spojeném království, zase soustředilo univerzitní pracoviště a výzkumná pracoviště e, se o to starají a snaží a e, i další, další regiony v Evropě se připojují. Naše první snaha hledě, hledat podporu pro takovéto koncepce a zrychlit tento vývoj, eh, spočívala v tom, že jsme eh, vlastně se podíleli na nabídkovém řízení vyvolaném Evropském eh, technologickém institutu a musím říct, pane předsedo, že jsem byl eh, velice překvapen, když nám z tohoto institutu eh, přišla odpověď v tom smyslu, že role měst a regionů by mohla představovat bariéru inovacím. Já musím říct, že to mě docela zaskočilo a myslím, že by bylo dobré si i před této příležitosti a vůbec v dalších diskuzích s radou a parlamentem tyto věci věci vyjasnit, nicméně nás to neodradilo a budeme se ucházet dále. Ještě chci říct, eh, že tady mám jeden příklad eh, toho, jak takováto iniciativa může fungovat. Eh, toto je zrovna věc, na které teď pracuji, je to z Grenoblu. Tady vidíte vlastně eh, to údolí eh, eh, Grenoblu na fotografii spolupracujeme s městem a regionem a vytvořili, vlastně jsme vytvořili takové, takový trouhelník tří pracovišť napříč, napříč řekou a vytváříme tam ty tři centra excelence pro informatiky pro a energetiky. Je to tedy náklady, jsou to náklady 1,2 miliardy na období 6 let, nicméně e, je tady ještě vlastně ta návratnost e, poměrně vysoká a je to velká, e, je to velká investice, 10 tisíc výzkumných, výzkumných pracovníků, a 7 tisíc inženýrů průmyslových, 10 tisíc studentů, 10 tisíc občanů, to jsou naše cílové skupiny. A já si myslím, že takováto centra by mohla vyrůst i jinde v Evropě, ale samozřejmě to vyžaduje koordinované úsilí a také značný jaksi e, týmový duch, značného týmového ducha a spolupráci. A závěrem bych chtěl říct, že e, tady ten sektor polovodičů je poměrně zásadní pro celou řadu dalších sektorů, eh, pokud můžeme třeba vytvářet takzvané inteligentní budovy v Evropě, pokud eh, je můžeme propojit v nějakém eh, chytrém Eh, v nějakém chyt, chytré soustavě, tak to může mít obrovský, obrovský význam. A je třeba neustále komunikovat. ICT v tomto směru je zásadní pro všechny sektory. Potřebujeme eh, integrační centra na evropské úrovni. K tomu eh, to je zásadní. Především proto, abychom malým a středním podnikům umožnili přístup k těm možnostem, které potřebují pro svoji práci. Je to prostě výzva. Já jsem vám ukázal, jak jsme jsme na tom s výrobou. Tady zbývá pouze pět eh, firem a z toho je jedna evropská. Eh, prostě eh, Evropa potřebuje v tomto směru opravdu zásadně sebou pohnout ve vzdělávání, ve všech dalších oblastech. Je to prostě věc všech zúčastněných stran. Ganz herzlichen Dank, Herr Green, und äh, ich darf direkt weitergeben. Děkuji a předáme slovo hned dál a to panu doktorovi Wolfgangovi Pliškemu. To je také první host, který je členem některé, nějakého podniku, velkého podniku. Je tady ale také eh, jménem Cifiku jako vícepředseda eh,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 vice president of CIFIC and uh, the head of the program Z a Združení chemického průmyslu v Evropě. Když se zabývám vaší odpovědností v tomto výboru, vidím zde známou oblast v oblasti průmyslové politiky, výzkumu a inovací. Více malých a středních podniků a tak podobně. A jak zapadá do tohoto obrázku chemický průmysl? Dnes eh, evropský chemický průmysl je stále vedoucím odvětvím ve světě, představuje 40 výroby ve světě. 96 našich podniků jsou malé a střední podniky. Představují 28 veškerého odbytu a je to téměř 60 miliard euro. Malé a střední podniky tvoří síť dodavatelů a klientů. A přes významné strukturální změny a globální konkurenční tlak zaměstnanost je stabilní, došlo k poklesu o 2% v uplynulém roce a hovoříme o 29 tisících podniků, 1,3 zaměstnanců v celé Evropě. 1,3 milionu zaměstnanců v celé Evropě. A to je pozice, kterou si musíme uchovat a rozvinout, proto aby zpracovatelský průmysl v Evropě byl významný. Chemický průmysl je klíčovým prvkem konkurenceschopnosti evropského modelu a budoucnosti evropské společnosti. Má to několik aspektů a já zde zdůrazním některé pro každou jednotku emitovaných skleníkových plynů chemického průmyslu dvě až tři jednotky jsou ušetřeny na základě technologií, které umožňuje chemický průmysl dodávat dalším odvětvím. A je tu potenciál pro zvýšení našich úspor. Abychom docílili v tomto směru poměru jedna ku čtyřem v průběhu tohoto století a je nutné, aby aplikace na úsporu, ušetř, úsporu energií, například v oblasti izolací, byly využity. Když hovoříme o moderních technologiích, a automatické domácí přístroje, nižší teplota při praní, ovládání teploty v kancelářích, to vše vychází z materiálu a technologií chemického průmyslu. Kromě toho často diskutované zelenání ekonomiky znamená využívání technologií z chemického průmyslu. Například 10% chemických produktů jsou již vyráběny v biotechnologických procesech. A budeme i v budoucnosti zvyšovat využití obnovitelných eh, zdrojů kmiva. Evropský chemický průmysl je nepochybně u kořene stromu udržitelnosti pro vlastně celý průmysl a poskytne udržitelná řešení ve spolupráci s partnery v průmyslu. A nástrojem k tomu jsou inovace. Avšak, co jsou vlastně inovace? Je to mnohem více než vynálezy, které jsou motivovány výzkumnou politikou. Znamená to využívat znalosti a myšlenky a vytvořit z nich hodnoty pro společnost. A je to ideál, který není rozšířen. Jako praktické řešení není praktickou inovací. Tato inovace se realizuje pouze, pokud partneři a účastníci hodnotového řetězce spolupracují. Například mohu uvést bioekonomika je náročná na využívání vody, ale nenastane v Evropě, pokud nevyřešíme otázku recyklace, čištění vody. Chemický průmysl uzavřel dohodu s platformou pro vodohospodářství, aby nalezlo řešení pro budoucí konkurenci mezi pitnou vodou a průmyslovým využitím, využitím vody. A tato spolupráce je také podporována Evropskou komisí a to je příklad vlastně změny mentality, která je třeba v Evropě. Pokud má Evropa zůstat konkurenceschopnou, nepotřebujeme pouze technologickou nebo finanční motivaci, ale také příležitosti pro rozvoj podnikání, který pomůže překonávat institucionální překážky. Chytrý energetický dům nám umožňuje se seznámit s inovacemi v Evropě. A koncepty pro snížení hlučnosti o 30% a o spotřeby energie také o 30%. To, umožňuje, to tedy nám umožní budovat novou, nové domy formou nových technologií. A to odpovídá i společenským potřebám, ale trvalo to roky, než jsme získali veřejnou podporu pro ukázkový projekt, abychom ukázali možnosti na trhu. Dle mého soudu se jasně nastal čas pro odvětvový přístup a tento čas tedy je pro Evrop, v Evropě překonán. Musíme být schopni v, řetěřové, v, řetězi, v řetězci hodnot se zabývat tím, co vyřeší krátkodobé i dlouhodobé strategické cíle a výzvy. A přístup založený na řetězci hodnot musí být klíčem pro naše budoucí debaty o evropské promyslové politice. A vzhledem k tomu, že váš výbor zahájil vlastně nové volební období, vítáme vaši iniciativu a vítáme, že jste schromážili jednotlivá odvětví dnes zde. A pro Evropský parlament je tu evidentní role ve snaze urychlit tyto procesy, umožnit dlouhodobé politické vedení směřující k inovacím. Významným krokem by bylo zajistit, že nová průmyslová politika bude podporovat inovace a podnikatelství. Kromě toho Evropský parlament v tomto výboru by mohl také poradit, aby veškerá nařízení byla ověřena z hlediska dopadu na inovace. A jaké mé specifické přání pro podporu inovací? Za prvé, inovace by měly být iniciovány a podporovány v jednotlivých eh, odvětvích eh, řetězce současně. A všechny politiky by měly přispět k aktivaci partnerů v hodnotovém řetězci a měly by umožnit eh, soulad mezi požadavky. Požadavky na inovace u ve stavebnictví by se nemělo týkat pouze tohoto oboru, ale měl by motivovat i další součásti hodnotového řetězce aby bylo možné urychlit dodávku reálných produktů na trh. Za druhé, toto přání souvisí se současnými nástroji pro výzkum, jako je program financování. Tyto nástroje jsou vynikající pro výzkum, ale nedostatečné pro zlepšení úrovně inovací. Jsou příliš pomalé a byrokratické pro tyto účely a navíc eh, nejsou dostatečně významné z hlediska finančního pro inovace. V současnosti evropské financování výzkumu je 14krát vyšší než financování pro inovace. A dle našeho názoru nový rámcový program 8 by měl věnovat 30%, 30% svých prostředků na ukázkové demoprojekty měl by být atraktivnější pro malé a střední podniky. A měl by být snáze dostupný. Měla by to být eh, komplementarita mezi cílovými in, in, in, odvětvími, jako jsou nízkouhlíkové eh, projekty v oblasti krmiva. A také by to mělo podporovat klíčové technologie, Současné technologické platformy by měly sehrávat klíčovou úlohu, aby vyvážily vzdělávání v oblasti inovací a výzkumu. A i vzhledem ke, své, ke svém charakteru zapojujícím více eh, partnerů by měly být inovačními platformami. Saskem, tedy platforma pro udržitelnou chemii, již převzala iniciativu pro rozvoj iniciativ v oblasti PPP, podobně jako, je to, jako jsou udržitelné materiály a také energetická účinnost, dodávka vody a další. Vidím, že vy jako poslanci Evropského parlamentu jste zastánci pokroku ve vašich volebních obvodech. A potřebujeme váš impuls, abyste zprostředkovali změnu mentality při podpoře inovací, které přicházejí a které se vlastně odklání pouze od výzkumu a podporují samotné inovace. Dojde k aktivaci jednotlivých součástí celého hodnotového řetěvce, aby to dospělo až do úrovně společenských změn. Děkuji mnohokrát. Děkuji velmi pěkně, pane doktore Pliške. A na závěr tady máme, po té, co jsme si vyslechli zástupce průmyslu, máme tu zástupce generálního ředitelství z Evropské komise, pan Durvy. Já jsem velmi rád, že jste přijal naše pozvání. Je velmi dobré, že jste přišli, protože jsme v minulém roce dostali eh, mnoho dokumentů od Evropské komise a proto si myslím, že váš projev bude velmi obohacující. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Hospodářská krize různým, eh, různou mírou ovlivnila všechny průmyslové sektory. Eh, toto téma je tedy velice aktuální. Jaká je budoucnost evropského průmyslu? Eh, hlavní směry, které jsme stanovili do roku 2020, eh, zdůrazňují význam průmyslové základny v Evropě. Jistě není zbytečné připomenout, že expanze služeb je také do určité míry spojená s existencí moderních infrastruktur, dynamické infrastruktury a také e, knowledge intensive services, to znamená služby, e, které mají vysokou míru nutného e, podílu o vzdělanosti, v tomto směru nejsou výjimkou. Eh, proto potřebujeme nový model růstu, takový model, eh, který by více zohlednil očekávání eh, občanů, také problémy environmentální a sociální. Budeme tedy žít v následujících letech v takovém přechodném období je samozřejmě důležité si uvědomit, jaké služby e, budou k dispozici do roku 2020. Řada z nich ještě neexistuje, proto je velmi významný výzkum a inovace, jak o tom mluvila e, již většina e, předřečníků. Je eh, také si třeba uvědomit, že eh, inovace musí zasáhnout jistě výrobní sféru. V roce 2020 tato výrobní základna nebude v Evropě silná, pokud tady nebudou silné nové technologie. 30. Eh, září 2009 proto také komise přijala sdělení o těch prioritních technologiích. Jaké to jsou? My jsme vyšli z celé řady studií členských členských států, e, především v oblasti nanotechnologií, e, mikro a nanotechnologie, technologie e, polovodičová, které jejíž příklady nacházíme skutečně Všude pak je to fotonika, která se podílí na obnovitelných zdrojích, na obnovitelné energii a její výrobě. Pak jsou tady další moderní technologie, eh, například biotechnologie, průmyslová biotechnologie, které jejíž výstupy jsou velmi důležité třeba pro zemědělský sektor. Toto všechno jsou oblasti zcela zásadní pro naší budoucnost. Všechny tyto eh, směry jsou eh, nákladné co do výzkumné činnosti, co do finančních zdrojů, co do kvalifikované levné pracovní síly. Proto eh, pokud chce Evropa být skutečně třeba v oblasti obnovitelných energií eh, v popředí, a e, pokud chce e, dále intenzivně snižovat emise CO2, e, tak bude muset být v předpolí všech těchto oblastí, které jsem tady vyjmenoval. Evropě nescházejí silné stránky, určitá ESA, ale má i určitá slabá místa, především v oblasti uvádění na trh a dotažení technologií do konce. Jsou tady prostě určité výzkumy, které byly velmi velmi, velmi úspěšné, ale do mm, praktického života se promítly na jiných kontinentech. E, podnikatelský e, duch e, není na té úrovni, která by měla být. Jsou tady i určité další nedostatky, nedostatek spolupráce a další. Komise v tomto směru nabízí uh, určité směry, ke kterým se ještě vrátím. A v podstatě jde o větší spolupráci mezi uh, Evropskou bank, investiční bankou a dalšími finančními institucemi, tak aby byla posílena rola, role malých a středních podniků v Evropě a aby byly revidovány ty rámcové podmínky, ve kterých eh, se pracuje, ať se jedná o státní podpory, o další faktory, sektory tak, aby se z Evropy stala skutečně atraktivní zóna pro všechny tyto oblasti. Skupina expertů na vysoké úrovni bude brzy ustavená eh, pod vedením místopředsedy komise Tajányho a stanoví ty konkrétní eh, úkoly, které budou muset být realizovány tak, aby eh, se Evropa lépe umístila v té snaze posunout dál ty prioritní technologie. V současné době připravujeme novou inovační a výzkumnou strategii. Tato nová strategie by měla být někdy v září letošního roku komisí přijata a ona bude vlastně takovým základem úplně přepracovaného přístupu v oblasti inovací a výzkumu. Doufáme, že inovace dostane to místo, které jí náleží, tak aby mohla reagovat na výzvy, které před ní stojí. Děkuji, pane předsedo. Ganz herzlichen Dank. Děkuji srdečně také vám za váš projev, pane Dorvi. Já bych velmi rád poděkoval všem. Eh, opravdu se nestává velmi často, že končíme dřív, než jsme si přece vzali. To znamená, že teď máme opravdu dostatečně času na to, abychom otevřeli naší debatu. Rád bych také poděkoval všem členům tohoto, výbo- tohoto výboru, protože je pravda, že takové ticho během slyšení jsem už hodně dlouho nezažil. E, to znamená, že jistě budete mít spoustu velmi zajímavých otázek a poznámek. Pokud s tím budete souhlasit, tak máme už 6-7 řečníků eh, na našem seznamu. Tak já v každém případě navrhuji, abychom si vyslechli vždycky 4-5 otázek nebo připomínek, eh, potom eh, na to nechali naše hosty reagovat. Takže nejdříve paní Castillo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. V první řadě bych ráda poděkovala za vaše rozhodnutí v souvislosti se strukturou tohoto panelu. Nezávisle také na eh, některých eh, návrzích, které zazněly na začátku v našem výboru. V každém případě výsledek a složení tohoto panelu opravdu považuji za vynikající. Myslím si, že hosté hovořili o naprosto klíčových a zásadních otázkách, eh, díky nimž rozumíme současné situaci. Všichni hovořili o dvou základních potřebách, o inovaci a vzdělání. Samozřejmě nepochybujeme o tom, jak také někteří z vás říkali, že je velmi důležité jednat současně v různých oblastech inovace v hodnotovém řetězci, protože to povede k synergii rozvoje inovací, která bude daleko, která bude daleko efektivnější. Další věc, který, kterou já ale považuji za zcela zásadní, je opravdu to vzdělání. Vzdělání, které jde daleko více nad rámec současného je jasné, že informační a komuniční eh, technologie jako Site Cities jsou věci, které prostupují všechny současné možnosti v průmyslu. Pan Klin, Green o tom velmi jasně hovořil, eh, protože se zaměřil hlavně na toto téma. Ale máme tady velmi zásadní mezeru mezi potřebami, vzdělávacími potřebami, eh, takzvanými new skills a realitou eh, růstu eh, tohoto způsobu vzdělání. Eh, jsme v situaci, kdy se snažíme odpovědět na tento problém postupem, post, s pomocí postupu business as usual. Ale já si myslím, že to není ten správný postup, protože se takovýmto způsobem necháme vstřebat eh, jinými regiony světa, které se eh, rozvíjí daleko lépe a daleko lépe rozvíjí nové schopnosti. Eh, když hovoříme o těchto nových schopnostech, tak eh, nehovoříme pouze o vědcích a výzkumnících. Eh, hovoříme o všech, o celé společnosti, o konečných spotřebitelích, o pracovnicích, kteří jsou součástí výrobního mm, řetězce. A já bych ráda věděla, jak se stavíte vy k této propasti, k této mezeře, nebo jak jak si myslíte, že by se Evropská unie k tomu měla postavit? Jakým způsobem bychom opravdu rozumným způsobem mohli eh, zlepšit eh, tyto postupy vzdělání? Já si myslím, že jsme tak neuvěřitelně pozadu, že opravdu pro tento případ musíme vymyslet něco, co bude naprosto revoluční. Kolegyně Madurel. Děkuji, pane předsedo. Já bych také ráda poděkovala všem našim dnešním hostům. Děkuji za jejich projevy. Díky nímž jsme získali opravdu velmi dobrý obrázek o současné situaci v evropském průmyslu. Já mám otázku na pana Máse, ta první otázka tedy. Eh, myslím si, že stavebnictví je odvětví, které možná bylo nejvíce negativně ovlivněno hospodářskou krizí. Myslím si, že skoro ve všech členských státech. A to také možná kvůli nedostatku vzdělání nebo zručnosti eh, pracovníků oboru eh, stavebnictví a také díky nedostatku inovací v tomto sektoru. Přemýšleli jste nad eh, možnostmi, jakým způsobem bychom mohli zlepšit vzdělání a školení pracovníků tohoto sektoru s přihlednutím k tomu samozřejmě, že že máme tady Employees Driven Innovation, že tady vzdělávání pracovníků je velmi složité, složitější než v jiných sektorech. A druhá otázka na pana Durviho. Já bych se ho chtěla zeptat, nebo chtěla bych ho poprosit, aby se zamyslel nad novým inovačním evropským aktem, protože si myslím, že o tom hovořil, když hovořil o panu komisaři Tajánem a o jeho aktivitách pro eh, nadcházející léto. Já bych ráda, když byste nám k tomu mohl říct něco konkrétněji, ty nejdůležitější aspekty tohoto nového aktu. Dále pan Kny hovořil o elekt elektroautomobilech. Máme tady i pana Besiho a já bych se chtěla zeptat, jaký vy zastáváte postoj vůči novým elektrickým automobilům. My si myslíme, že by to mohl být velmi inovativní výrobek, který by mohl hrát opravdu klíčovou roli v automobilovém průmyslu v budoucnosti a který eh, je také v souladu s evropskými politikami zaměřenými na snižování uhlíkových eh, emisí a o tom hovořil pan Besi také také na začátku, takže z toho důvodu bych se obrátila na tyto dva naše hosty a poprosila o jejich odpověď. Paní Cavalio. Thank you, president. Uh, uh. Děkuji, pane předsedo. My teď prožíváme období velkých výzev pro nás všechny, ale především pro evropský průmysl. Prošli jsme hlubokou krizí a jednou z příčin a důsledku zároveň bylo e, nedostatečné investování do evropského průmyslu. E, vedoucí pozice e, v několika sektorech se nicméně udržely, vzhledem k tomu, že já sama jsem v tomto směru vlastně odborníkem, tak jsem ráda, že strojírenský průmysl se poměrně udržel. A to především proto, že v Německu se podařilo eh, hodně investovat eh, v pomocí eh, spojení veřejno, veřejných a soukromých prostředků, což nebylo tak často v jiných zemích přítomné přítomno. Já bych mm, možná nesouhlasila ohledně eh, firmy Daimler Chrysler. Bylo tady řečeno, že to je firma minulosti. Daimler je právě ten příklad firmy, která hodně investuje a investovala do výzkumu. Eh, ty výsledky jsou všude, eh, všude v Evropě patrné. Například v Portugalsku máme také jeden z projektů s framework Eh, s Dusíkem, právě eh, vzniklý z iniciativy eh, Daimleru ve městě Porto a celá řada občanů v Portu a v portugalských univerzitách, studentů a pracovníků tuto firmu dobře zná. Chci ještě říci, že tento typ přechodného období je obrovsky důležitý, protože to, jak si s ním teď poradíme, bude Eh, hodně určovat následující období. Musíme vyjít z našich silných stránek a eh, účinnost, eh, účinné využívání zdrojů nejenom energetických, ale i dalších a produktivita budou klíčivé energetika, základní suroviny eh, prostě budou eh, muset být eh, používány šetrněji, budeme muset prostě vyrábět více s menším objemem těch vstupů. Budeme také muset nalézat nové oblasti. Jsou tady možná určité sektory, které jsou nenávratně ztraceny. A to všechno se musí e, nicméně dít za e, podpory vzdělávání, výzkumu a to jak ze veřejných, tak ze soukromých zdrojů. A dovolte, abych položila otázku e, byly tady zmíněné takzvaná chytrá města, energeticky málo nákladné budovy. A co doprava? E, udržitelná doprava bude velice důležitým e, parametrem do budoucna. Jak e, se stavíte k tomuto sektoru? Tady vlastně se dá také hovořit o určitých technologických výhodách, které máme. A ještě bych se připojila ke kolegyni s dalším dotazem jak vnímá automobilový průmysl elektrické vozy, elektrické automobily. Je to výzva, je pravdou, že motor s vnitřním spalováním představuje samozřejmě eh, komparativní výhodu u elektrických eh, automobilů to není tak jednoznačné. Budeme schopni tyto věci posunout, budeme moci se stát v tomto směru eh, pro eh, jaksi, jakousi stát v první linii, tak jako se nám to podařilo u těch klasických motorů, takže asi tolik k mým dotazům. Děkuji. Děkuji, paní Hypner. Dziękuję wszystkim panelistom za bardzo interesujące. Chci poděkovat všem vystupujícím za zajímavé informace. První řečník zmínil překážky, které způsobují, že rozvoj malých a středních podniků nepřináší kýžený efekt. Nezdá se vám, pánové, že potřebujeme informace na různých úrovních, například kde byrokracie omezuje činnost malých a středních podniků. Došlo k jednáním, pokud jde o přístup eh, k levným úvěrům. Dochází ke spolupráci s bankovnictvím, protože to je jeden z důvodů, proč eh, nedochází k rozvoji malých a středních podniků. Další otázka. Jaká je úroveň spolupráce, co se týče využívání evropských fondu. Existuje celá řada programů, které mají financovat rozvoj malých a středních podniků. Co je překážkou, že finanční prostředky nejsou dostatečně rychle využívány a došlo k analýzám v jednotlivých odvětvích. Došlo také k analýze v těch oblastech, aby podniky měly čas na změnu své aktivity. Zmínili jste rostoucí potřeby v oblasti stavebnictví. Pokud signály ukazují, že toto odvětví vlastně může absorbovat více podniků, dostanou se ty informace dál. Hovořili jste také o stárnutí populace, o potřebách, které vzniknou zde. Byly tyto studie předloženy v oblasti urbanismu, urbanistům aby došlo ke změně územních plánů, aby se změnila funkčnost z využití určitého území. Další problém. Nejsme schopni efektivně bojovat s levnou pracovní sílou z Číny, případně z afrických zemí. Jeden z řečníků uvedl, že inovace nové technologie dávají možnost pro rozvoj. Eh, můžete uvést příklady dobré spolupráce s vědeckými středisky, aby bylo možné prokázat, že nové technologie jsou využívány pro využívání levnějších výrobních postupů. Příklad, který byl uveden, byl velmi zajímavý. Dobré spolupráce mezi místní zprávou, místními úřady ve prospěch konkrétního regionu v zájmu rozvoje průmyslu a také v zájmu o, o rozvoje místního celku tohoto regionu. Můžeme vlastně získat informace, abychom mohli předat eh, našim domácím parlamentům tyto informace, abychom mohli tyto informace doma šířit. Uvedením příkladů, protože příklady jsou výmluvné. Poslední řečník zastupující komisi hovořil o prioritách do budoucnosti podle předcházejících vystoupení jsme zjistili, že priority v oblasti inovací tak vlastně hlavně schází mezi odvětvový přístup, pokud je o financování z komunitárních fondů. Připravujete zde změny, abychom nehovořili neustále o jednom jediném odvětví, že konkrétní odvětví využívá prostředky, ale abychom šířeji mohli tyto prostředky využívat v několika odvětvích. Například stavebnictví využívá prostředky, ale ve spolupráci se všemi dalšími. Kdy budeme moci využít informace, pokud jde o spolupráci s bankovnictvím? Kdy, kdy to bude? Kdy to bude fungovat? Hovoří se o přípravě těchto aktivit, ale my bychom chtěli vědět termín, kdy už se to spustí. Děkuji. Pan kolega, pan kolega Bidugofe. Pane předsedo, ze začátku jsem si dělal srandu z toho, že pan Bessi je zástupcem Daimlera, Chryslera a teď už mám strach z toho, že se nesmím vrátit z Baden, do, do Baden-Württemberska, protože teď to vypadá, jako kdybych já byl tím, kdo říká, že Daimler nemá budoucnost. Já jenom eh, chci říci, že manželství mezi Daimlerem a Chryslerem už hodně dlouho nefunguje a proto také akciová společnost Daimler Chrysler nefunguje. A to mi přišlo trošičku obskurní a to jsem měl na mysli, když jsem hovořil o té minulosti Daimlera Chryslera. Samozřejmě já doufám, že to je společnost, která má ještě z, e, eh, budoucnost, i když jim trošičku stejně jako BMW klesly v poslední době tržby. Já jsem velmi rád za to, že pan Drvy na konci slyšení ještě trošičku e, zdůraznil duch této debaty, který tato debata opravdu musí mít. A jde o to, že potřebujeme ekologicky účinnou a efektivní ekonomiku. A to je naprosto zásadní. Jsem také velmi rád, že paní Castillo byla, hovořila tak naléhavě na začátku, protože to, to si myslím, že je správně. Myslím si, že nemáme moc času, že opravdu musíme velmi rychle reagovat na všechny tyto výzvy a nejen z toho důvodu, že ty problémy se neustále jen kumulují a kumulují, ale i z toho důvodu, že musíme být konkurenceschopnější. Nikdo eh, v tuto chvíli nemůže eh, říct, že Evropa bude stejně jako před 70 lety dál eh, na špici u spalovacích tak jak byla u spalovacích motorů posledních 70 let, protože teď se situace mění a mm, nastupují nové technologie. Já nejsem úplně se vším spokojen s tím, co tady zaznělo. Například eh, pan Pliške, když eh, říkal, že nemáme čas na eh, čistě sektorální opatření že se musíme zaměřit na celý hodnotový řetězec. To je jasné, ale mě by zajímalo, o jakých eh, konkrétních nástrojích eh, hovoříte. Eh, potřebujeme novou právní politiku, to jste také říkal. Tak jste hovořil o Green Chemical Industry. Další velký německý chemický podnik se nedávno vyjádřil v tom smyslu, že chemická nebo výroba v chemickém eh, průmyslu je také podporována nebo je stále efektivnější a má obrovský potenciál úspory. To by mě zajímalo, co si o tom myslíte, jaké potenciály existují eh, v porovnání například s obnovitelnými zdroji energie. Eh, jí může tady dojít k určitému propojování? Ehm, máte na mysli nějaké konkrétní cíle? A co se týče stavebnictví a pana doktora Mase, já jsem velmi rád za to, že jste hovořil o tolika věcech, ale vy jste poté eh, upozornil na to, že potřebujeme nový právní a politický rámec, ale já se chci zeptat, zdali vy jako stavebnictví můžete být spokojeni s novou směrnicí o stavebnictví, kde jsou v podstatě stanoveny relativně eh, nízké cíle, které jsou ale velmi relevantní jak pro staré budovy, tak pro nové eh, budovy. Myslíte si, že to, co je tedy v té nové směrnici stavebnictví je dostačující? A ještě druhá otázka na pana Máse. Vy jste hovořil o tom, že máme velmi málo eh, adekvátního bydlení pro stárnoucí eh, obyvatelstvo. Mohl byste možná to trošičku kvantifikovat? Mohl byste říct, jak velká je ta mezera nebo jak velká je ta potřeba eh, v této oblasti? A ještě jednou zpátky k Daimler Chryslerovi, pane Besi vy jste velmi zajímavě, nebo za, zmínil velmi zajímavou definici udržitelnosti, udržitelnosti zisku. Uh, což je dosti zajímavé, ale myslím se, že rozhodující pro udržitelnost je opravdu energetická efektivita a efektivita energetických zdrojů. To, se, to je já sama, sám považuji za zásadní. A myslím si, že co se týče právě efektivity energetických zdrojů, tak to je přesně ta slabina eh, naší politiky, protože tady vidíme, že máme zásadní problémy a mě by velmi zajímalo, co si o tom myslíte vy. A také otázka týkající se nástrojů. Myslíte si, že bychom v některých evropských členských státech neměli hovořit o ekonomickém modelu, o novém ekonomickém modelu, který počítá s, takovém, s takovým částečným odtažením se od průmyslu. Nemyslíte, že jde hlavně o to, aby ten průmysl byl zelenější, ekologičtější? Děkuji. Pan Tukalas. Děkuji, pane předsedo. A chci také poděkovat eh, našim pěti hostům jejich dnešní příspěvky o budoucnosti evropského průmyslu jsou přirozeným pokračováním prezentace, kterou jsme absolvovali včera ze strany ORC, protože to vlastně jsou ty eh, dvě, ty dva eh, body eh, toho trojuhelníku, znalostního trojuhelníku znalosti, výzkum a věda. Pan Pliske hovořil velmi zajímavě o definici, o koncepci samotné, koncepci technologie. Já se domnívám, že Evropa stále ještě nepochopila, a v minulosti tomu bylo obdobně, jaký je význam výzkumu, jak významná je úloha inovací a my eh, jsme mohli sledovat vývoj v jiných zemích. Máme tady výrazný příklad třeba Spojených eh, států, které prodali v 45. roce eh, vynález transistorů Japoncům, protože nevěděli, co by se s tím počali. On to možná moc nikdo neví, ale prostě takhle se to stalo. A jak také řekl pan Durvy, kterému chci mimochodem poděkovat za jeho excelentní prezentaci, a za všechny informace, které tady eh, poskytl o úmyslech Evropské komise, tak jeden z problémů, eh, na které musíme reagovat, je eh, vlastně využívání v praxi výsledků výzkumu. A náš další problém je nedostatečné využívání a zhodnocování technologických vynálezů. Já nevím, proč se Evropě tak nedaří se vyrovnat eh, v těchto věcech našemu eh, partnerovi přes Atlantik. Možná, že nejlepší eh, způsob by byl převzít určité dobré postupy. Ve Spojených státech uvádění na trh výsledků inovace a spolupráce mezi výzkumnými pracovišti, e, průmyslem a e, univerzitami prostě jsou běžným jevem. E, je to tam praxí již dlouho a tyto postupy umožňují Spojeným eh, státům eh, se eh, aktivněji podílet prostřednictvím svých podniků na takzvaných projektech ve stylu venture capital. Já jsem nedávno četl, že ve Spojených státech je nějakých 7 tisíc podniků, kde je obrat více jak 120 miliard dolarů, které každým rokem investují do nových technologií. Další pozitivní příklad přinesl pan Krejan, Eh, to se, on se zmínil o Cambridgeské univerzitě, té se totiž podařilo eh, přitáhnout eh, na univerzitní půdu, na univerzitní kampus podniky, které jsou ve svých výrobních programech propojené s mm, tím, těmi oblastmi výzkumu Cambridgeské univerzity. Pak máme další příklad z Finska. Eh, kde eh, na jedné eh, technologické univerzitě jsou zase přítomny i podniky z oblasti elektroniky. A University Imperial College ve Spojených státech tak tam zase pozvali představitele farmaceutického průmyslu a ta spolupráce se velmi dobře e, rozběhla e, mezi výzkumem e, realizovaným na univerzitě a firmami. Dovolte teď takovou osobní poznámku. Řekl bych, že v Evropě hovoříme opravdu hodně, hovoříme pěkně, ale skutek jaksi utekl. Jeden kolega tady řekl, před chvílí, že čas nečeká. A naše studie nám prokazují, že již v roce 2025 budeme tak jaksi mimo hru a nezdá se mi, že děláme něco, abychom e, s tím e, pohnuli jinam. Už končím, pane předsedo. Co bychom mohli dělat podle mého názoru e, rychle, je toto. Máme v Evropě 2000 univerzit a investice jsou rozmělněné, rozprostřené mezi těmito jednotlivými univerzitami. Hovoří se o excelenci, hovoří se o konkurenci mezi jednotlivými institucemi ve Spojených státech. Například si Nebraska nestěžuje zvažuje, že hlavní míra investic se posunuje do Cambridge nebo do Kalifornie. Pokud v Evropě chceme opravdu rozvíjet naše evropské vědomí, eh, a tak pak musíme prostě namířit na ty silné stránky. Tam musíme směrovat naše finanční prostředky. Pan kolega má eh, pravdu, poznal jsem Grenoble, takové Grenoble potřebujeme. Děkuji, omlouvám se. Máme tady ještě 12 řečníků na seznamu. Já bych byl rád, aby samozřejmě všichni se ke slovu dostali, ale byl bych rád, abychom to udělali v několika kolech. To znamená, že uděláme eh, dvě, tři, čtyři kola. To znamená, že teď to trošičku přeruším a dám slovo našim hostům, aby eh, odpověděli a poprosil bych samozřejmě naše hosty, aby odpovídali na ty otázky, které byly nasměřovány na ně. Pane Klíne, možná můžete začít vy. Děkuji, pane předsedo. Možná bych mohl zareagovat eh, na otázky a komentáře paní Castillo a paní Hibner týkající se spolupráce a příkladu spolupráce mezi výzkumem, univerzitami a průmyslem. Za prvé, souhlasím, že business as usual nebude stačit, nebude pozitivní pro Evropu. Před několika týdny jsem se zúčastnil cesty delegace abychom se zabývali ještě jednou Kalifornii. A když vidíte úzkou spolupráci mezi velmi malými institucemi, jako je třeba Caltech, která má ani ne 200 profesorů, a Jet Propulsion Lab, JPL a osmózu mezi akademickou institucí, která je trojkou na celém světě, a výzkumnou organizací, když vidíte takovouto souhru, tak jasně vidíte, kde Evropa zaostává. Další příklad je Stanford, univerzita ve Stanfordu. Já jsem se zeptal rektora univerzity, pokud jde o střed zájmu. Otázka, která se vyskytuje často v evropských univerzitách, když profesor univerzitní se chce podílet na inovacích. A ve skutečnosti odpověď byla jasná, úplně černobílá. Jeho odpověď byla, pokud průmysl v našem údolí nechce naše profesory, tak ani my je zde nebudeme chtít, nedostanou definitivu na univerzitě. A to je vlastně výsledek spolupráce mezi univerzitami a průmyslem. My chceme úzce propojit naše univerzity a naše vedoucí výzkumná pracoviště a z, z, na řadu z nich můžeme být pišní v Evropě. A potom je chceme vlastně zapojit do inovačního ekosystému, kam patří také průmysl a také místní a, a regionální zpráva. A ty zastupují zájmy společnosti a také vlastně reflektují potřeby na místní úrovni. Pokud je o příklady spolupráce, o kterou to chtěla paní Himner, já uvedu Grenoble, já jsem z Irska, ale chci hovořit o Grenoble. To je velmi kvalitní příklad a klademe si otázku, proč vedoucí místo v mikroelektronice právě v Grenoble. Je to vlastně jediné, jediná lokalita, která v Evropě zůstává. Malé město vzdálené od mocenských center. A důvodem je, že je tam výzkumný ústav Laty a tento výzkumný ústav eh, spolupracuje s STM, tedy dokázal přilákat další společnosti, mimo jiné IBM, a došlo také ke spolupráci s místními univerzitami a navázali se na to výzkumná střediska, takže to je cesta ku předu. Úzce propojit všechny subjekty a Mělo by to být vlastně skutečně mnohost, mnohostranná spolupráce, nejenom pouze trojuhelník. Pane Hegmas? Děkuji, pane předsedo. Děkuji také vám, eh, dámy poslankyně, pánové poslanci, za všechny vaše otázky. Já se pokusím to všechno schrnout a zaměřit se tedy na ta témata, eh, o kterých jste hovořili. to nejdůležitější nebo ten nejdůležitější rytmus nebo duch, eh, ve kterém by se mělo dále pohybovat a žít stavebnictví, je to, že musíme hlavně eh, přemýšlet, potřebujeme ukázkové projekty, potřebujeme eh, inovace s pomocí níž budeme moci společnosti ukázat eh, to, na čem nám záleží. Já si myslím, že to je velmi praktické, když budeme neustále myslet na tento rytmus, na tohoto eh, ducha, které budeme následovat a na kterých budeme zakládat všechny naše budoucí projekty. A potom samozřejmě eh, potřebujeme konkrétní projekty, samozřejmě potřebujeme inovace, samozřejmě potřebujeme spoustu prostředků na výzkum, potřebujeme se zabývat eh, spoustou otázek, i takových těch hraničních otázek mezi různými sektory a obory. Potřebujeme spoustu nového výzkumu pro stavebnictví, výzkumu, který bude užitečný pro náš obor, ale musíme samozřejmě začít eh, ukázkovými projekty tak, abychom mohli dokázat, co vlastně všechno můžeme dokázat na těchto třech úrovních. A co se týče eh, Eh, upscalingu, tak eh, všichni víme, eh, že tady máme spoustu podniků, kteří se tímto zabývá. A poté spousta aspektů týkající se vzdělávání a také začlenování všech pracovníků stavebnictví do tě, tohoto nového vzdělávacího konceptu musíme samozřejmě všechny do toho eh, jednoho procesu začlenit. Nemůžeme jen říkat, ty uděláš to a ty uděláš tamto. Musíme spolupracovat tak, abychom všichni spolu vytvářeli eh, nové postupy. A pane předsedo, pokud mi dovolíte, tak bych byl trošičku konkrétnější. Ve stavebnictví existují dvě takové zásad, dva takové zásadní proudy. Ten první, tomu říkáme virtuální stavebnictví, to znamená vytváření různých maket eh, na počítači a eh, to nám může říci, toto je něco, co nám eh, v ve stavebnictví může eh, pomoci, to znamená spousta lidí, kteří, se, kteří si sesednou, eh, sesednou dohromady před počítačem a můžou se bavit právě o tom, co vidí na obrazovce, o užitočnosti takovéhoto projektu. Takže to je velmi opravdu důležitý proces ve stavebnictví, který musíme dále i v budoucnosti podporovat. Já nevím, eh, jak se k tomu staví generální ředitelství, ke všem těmto ukázkovým modelům a virtuálním modelům. Myslím si, že teď jsme právě v tom přechodném období, nebo se nacházíme eh, v tom přechodu. Už jsme eh, hodně se zamýšleli nad tím, zdali tedy už jsme došli na konec tohoto procesu, zdali už je dostatečně vyzrálý a co se týče tohoto virtuálního stavebnictví, tak eh, to je něco, na čem se podílí spousta i malých a středních podniků, kteří takto pracují i se svými klienty. Další proud, který nám může pomoci eh, ve spolupráci s třemi miliony malými a středními podniky je něco, o co se v Evropě teď mnoho lidí snaží. Eh, jde o něco, co známe z automobilového průmyslu a jde o lean management, to znamená takového zeš, takové, takový zeštíhlovací management, s pomocí něhož můžeme najít nové způsoby spolupráce a nové způsoby zlepšení a zefektivnění pracovních procesů. A pokud se tato koncepce eh, prosadí a bude opravdu účinná, tak se všechny ty procesy zefektivní a zlepší. A myslím si, že eh, to je způsob také, jakým eh, spolupracujeme se třemi miliony malými, malých a středních podniků a také s jejich zaměstnanci. Eh, samozřejmě neustále ve spolupráci, to znamená, že ty podniky nám říkají, jaké mají potřeby, jaké požadavky, eh, jak je třeba změnit nebo přizpůsobit školní a vzdělávání jejich pracovníků a tak dále. Co se týče energetické účinnosti, tak ta je samozřejmě zásadní, ta je samozřejmě zásadní pro současnou společnost a v tomto smyslu existuje samozřejmě ta spolupráce v rámci té chytré inteligentní sítě Smart Grid. E, možná, že se ptáte, co může v tomto smyslu udělat Evropský parlament, aby se zbavil těch současných e, překážek. O tom e, hovořil některý z vás. Myslím si, že to nejdůležitější je to, aby předpisy související se stavebnictvím a se zakázkami ve stavebnictví se trošičku změnily. To znamená od eh, smluv o službách k smlouvám, eh, které jsou formulovány jinak a díky nimž také, nebo na základě níž stavebnicí samotné bude přebírat eh, hlavní eh, zodpovědnost za způsob, jakým staví. To znamená, že nemůžeme pověřit eh, stavební firmu a říct jim, já chci eh, jednoduše ve druhém patře hodně světla. Jde o předpisy, které musí sloužit a které musí být energeticky efektivní. Existuje spousta dalších eh, překážek, které mohou být velmi zásadní při, pode, při podepisování smluv. mluv nejde o to, abychom určovali přesně, kolik eh, žárovek může být na kolika čtverečních metrech. Jde o něco daleko promyšlenějšího. A my se musíme tedy rozhodnout, jak to budeme eh, dělat. Jde tedy o to určovat eh, zastavěné plochy a poté eh, také jednoduše změnit ty předpisy takovým způsobem, aby to všechno bylo eh, efektivní a aby to nic nestálo konečného klienta. Ve chvíli, eh, kdy se nad tím zamyslíte, tak je to stejně nakonec ten konečný spotřebitel, vlastní, ten budoucí vlastník té budovy nebo bytu, který chce eh, nejvíc investovat. Takže to je to, co já jsem chtěla říct k předpisům, které je třeba změnit. Samozřejmě eh, já mám spoustu dalších statistických údajů týkající se eh, vzdělávání a školení, ale myslím si, že hlavně je třeba eh, říci, co, si, co vlastně očekáváme, co vlastně chceme dosáhnout a nesmíme u toho zapomínat také na zdraví pracovníků. Děkuji. Děkuji za to, že mám možnost eh, odpovídat na vaše otázky. E, já samozřejmě tady nechci přetahovat, takže se zaměřím jenom na to základní. Vy jste se ptali na rámcové podmínky. A musím říci, že já bohužel nejsem největším odborníkem na rámcové podmínky. To znamená, že e, možná nebudu tady hovořit e, úplně nejdéle. Je pravda, že některý vývoj jde dopředu rychleji, některý pomaleji. Musíme jenom dávat pozor na to, abychom nesklouzávali k protekcionismu. To musíme v každém případě zohledňovat, protože chceme a musíme také vyvážet. Co se týče elektrických automobilů, tak eh, tomu jsem se chtěl věnovat velmi stručně, protože se s výrobou teprve začíná. V každém případě je velmi důležité starat se o udržitelnou mobilitu a opravdu se zasazovat o to, aby ta mobilita byla co nejlepší a proto elekt elektrické automobily jsou velmi důležité, protože potřebujeme energie v první řadě, které povedou ke snižování uhlíkových emisí. A abychom mohli uvádět elektrické automobily na trh, tak potřebujeme také přijmout řadu opatření, které na začátku budou samozřejmě eh, velmi nákladná, budou nákladnější než u těch eh, normálních automobilů a já pouze doufám, že kupní síla bude v budoucnosti trošičku eh, větší a doufám, že spousta spotřebitelů se bude rozhodovat ve prospěch elektrických automobilů, protože všichni chceme být co nejvíce mobilní, všichni chceme být, ale zároveň co nejvíce svobodní při našem cestování. Dále, eh, co se týče nástrojů a malých a středních podniků, já jsem si jistý, že to, co v současné době probíhá, je opravdu až příliš komplexní pro malé a střední podniky na to, aby se mohly na tom všem podílet. Uh,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 sedmého rámcového, kdy, když se podíváte na sedmý rámcový program, tak ty mechanismy, které stanovuje, jsou opravdu možná až příliš eh, komplikované a ta zátěž pro malé a střední podniky je v podstatě skoro eh, nemožná, nebo ve chvíli, kdy se už dojde, kdy dojde k nějakému řešení, tak už je pozdě a proto já mm, bych opravdu byl velmi rád a vyzývám vás také, abyste udělali vše všechno proto, aby ten další rámcový program eh, byl lepší. Eh, opravdu jde o to podívat se na ten celý hodnotový řetězec. Já eh, ten kontrast mezi malými a středními podniky a velkými podniky zase nevidím jako něco tak naprosto zásadního, jako říkají někteří jiní. Protože ve chvíli, kdy máte přístup na trh, tak v podstatě se stáváte závislými na hodnotovém řetězci. U automobilovém u automobilového průmyslu, tak je to pouze 30% eh, těch součástí, které vyrábí samotný automobilový průmysl. Všechno ostatní je eh, závisí na dodavatelích. A já mohu říci jenom eh, za Německo, že kdybychom všechny tyto střední a malé podniky neměli, tak bychom nikdy nedošli tam, kam jsme došli. Potřebujeme proto seriózní a kompetentní partnery, díky nimž budeme moci realizovat námi stanovené cíle. Jde tedy o průmysl průmyslovou strukturu, udržitelnou průmyslovou strukturu, která může opravdu eh, být eh, eh, udržitelná. Potřebujete 30 roků na to, aby se toto všechno vytvořilo a těchto 30 e, let musíte nějakým způsobem spolufinancovat nebo předfinancovat nebo přemostit. A to je samozřejmě e, zásadní zátěž, ale e, je důležité, abychom ve chvíli, kdy se rozhodneme, že budeme investovat, investovali správným směrem, tak aby ty výsledky byly opravdu nejlepší. Takže to je pro mě opravdu zcela zásadní stěžení bod a já se ještě podívám tady na své poznámky, co se týče toho hodnotového řetězce dohromady, tak eh, je třeba opravdu brát na zřetel celý tý, ten hodnotový řetězec, protože když to neuděláme, tak zůstaneme jenom u nějakých eh, konkrétních eh, nepropojených dobrých nápadů, eh, které nikdy nebudeme moci využít. Musíme se také uvědomovat, že peníze vyděláváme pomocí výroby a inovace přispívá ke zlepšení výroby a proto musíme zajistit a zaručit, že v Evropě bude inovace opravdu podporována. Děkuji, pan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 Děkuji za otázky, pokusím se na některé z nich odpovědět. Otázka, jak můžeme lépe podpořit eh, anebo financovat malé a střední podniky v souvislosti s inovacemi? Ano, je to problematické téma z dvou důvodů. Eh, žádosti, které dostáváme nebo které existují, tak jsou příliš komplikované. Malé a střední podniky vůbec nemají eh, finance na to, aby tuto administrativní zátěž zvládly. Když se podíváte na ty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 Eh, v Evropě, tak celé ty postupy nejsou dostatečně jednoduché, dostatečně transparentní a proto ty malé a střední podniky v podstatě nemají vůbec žádnou šanci. Eh, my jako zástupci chemického průmyslu se snažíme eh, pomáhat. Máme například Grand Key Service, což je služba, která vytváří přehled o všech možných dotacích, které jsou k dispozici pro malé a střední podniky podniky, tak aby se dostali do celého toho procesu financování a spolufinancování. Ale samozřejmě, že tady existuje ještě velký potenciál zlepšení. Druhá otázka, výrobní systémy pracujeme v podstatě kontinuálně na zlepšování celého toho procesu. Samozřejmě, samozřejmě, to je dlouhodobý proces a my se nezaměřujeme pouze na nové technologie, ale i na starší technologie, například eh, co se týče eh, emisí. 30 eh, chemické výroby v posledních 20 letech tady taky docházelo ke snížení a to je naprosto zásadní další evropský projekt F3 Factory a v tom tomto projektu. Máme 70-80 eh, eh, osobností z velkých firm, z univerzit, z akademické obce a ti všichni dohromady pracují na vytváření nebo na struktuře eh, budoucí chemické továrny. Jak by tedy taková chemická továrna měla v budoucí, v budoucnosti vydělat? Co se týče energetických úspor, zdali ještě existují potenciály, já si myslím, že že potenciál existuje vždy, protože ty procesy se mění, procesy žijí. Eh, u Bayeru například teďka vytvořili eh, klimaček a pomocí tohoto eh, systému kontrolujeme všech, všechny naše továrny na celém světě, ale zároveň ten systém nabízíme také našim konkurentům. A díky tomu se nám podařilo opravdu snížit eh, energetickou náročnost v našem oboru až o 10%. A nebo vám dám další příklad. Eh, to je takový dobrý ukazatel toho, že i v klasickém chemickém průmyslu ještě existuje potenciál. Co se týče chloru, tak chlor máte skoro ve všech výrobcích, ne pouze v chemických výrobcích, ale chlor potřebujete i pro další zpracovatelský průmysl. Eh, chlor eh, spotřebovává skoro eh, nejvíce energie, 2 až 4 celkové spotřeby energie, což je obrovské množství. A v tuto chvíli pracujeme na na novém způsobu výroby chloru. A pomocí této nové technologie je možné snížit spotřebu energie při výrobě chloru až o 40%. To by bylo naprosto neuvěřitelné, mělo by to opravdu neuvěřitelný eh, dopad. Co se týče dále těch předpisů a právního rámce, velmi jednoduchá odpověď ode mě, nebudu teď zacházet do detailů. Potřebujeme jednoduché nástroje. Potřebujeme jednoduché eh, eh, nástroje, abychom nepo, nepotřebovali ještě další poradenský průmysl na to, abychom vůbec uměli vyplnit žádost. Dále potřebujeme musíme vynakládat více prostředků na inovace. Dříve jsme na výzkum eh, měli 50 miliard, když se teď podíváme na eh, současné náklady, tak vidíte, že to nesedí. Tyto všechny nové inovace a objevy eh, v souvislosti s inovací, tak vidíme, že to, jak je to stanovené dnes, tak vlastně vůbec nepomůže. Potřebujeme více prostředků pro inovace a pro výzkum. A co bych také eh, podpořil, nebo vás, vás poprosil, abyste opravdu podporoval tak to jsou ty ukázkové projekty. Jsou to projekty, které jsou koncipovány nad rámec eh, pouze průmyslu. Jde samozřejmě o zlepšování efektivity, ale také klimatu. A pokud se nám to podaří, pokud tyto ukázkové projekty budou úspěšné, tak samozřejmě se rozjede další spousta jiných projektů a všechno se to začne pohybovat. Takže já si myslím, že tím jsem odpověděl na to zásadní. Děkuji. Pane Dürvy, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Nebudu vám sdělovat nějaké úplně nové informace o takzvaném Future Innovation Act. Spíš to bude strategický dokument o výzkumu a inovacích, protože není možné předjímat rozhodnutí kolegy a komisařů, ale pokusím se zmínit některá témata, která jsou v této diskusi významná a která se možná objeví v tomto budoucím strategickém dokumentu komise, protože jsou to témata významná. Za prvé, otázka finančních nástrojů. Domnívám se, že prožíváme krizovou situaci, i když už není tak dramatická jako v roce 2008-2009. A přístup k financování je problémem pro podniky, zejména pro malé a střední podniky, ale nejen pro ně. Tudíž je třeba, aby na úrovni komise ve spolupráci s kolegy z EIB a z příslušných fondů byli schopni nabídnout nástroje, jako je venture capital až po půjčky, zaručené půjčky, aby bylo možné vést vlastně kroky, které budou navazovat ještě na aktivitu členských států. A neexistují jednotné předpisy, pokud jde o venture capital, zejména pokud jde o zprávu těchto fondů. Každý stát má své předpisy a dochází k potížím zejména u přezraničního financování. Chceme se touto otázkou zabývat a vytvořit finanční nástroje evropského rozměru, což umožní překonat tuto rozdrobenost, roztříštěnost. A tím se také zabýváme ve spolupráci s kolegy z Evropského investičního fondu a z Evropské investiční banky existuje celá generace nástrojů, které fungují, které umožňují malým a středním podnikům využívat jak eh, rizikové kapitálu, tak forem záruk. A díky tomu můžeme využívat již prostředky Evropské komise, ale tu spolupráci chceme ještě rozvinout a prohloubit. Další významný prvek v kontextu složitých společností, jako jsou ty naše, framework conditions, rámcové podmínky, jsou zásadní, pokud chceme usnadnit rozvoj na nových trzích. Nemůžeme hovořit o elektromobilech, pokud nebudeme hovořit o infrastruktuře, o předpisech. Nemůžeme hovořit o ekologickém stavnictví, pokud nehovoříme o infrastruktuře, smart aid a podobně. Je důležité, aby rozhodující činitel byl schopen vlastně zahrnout eh, předpisy, poptávku, nabídku, jednotlivé aspekty, aby nabídl globální, celkové, provázané řešení. A podařilo se nám eh, vytvořit eh, aktivity, které by měly být rozvíjeny. A v Evropě díky tomu se nám podaří rozvinout inovace v Evropě. Další prvek, který je důležitý, je význam veřejných zakázek. Veřejné zakázky představují 16 HDP, tedy je to obrovský objem, který umožňuje ovlivňovat směřování v oblasti výroby zboží a poskytování služeb. Kdyby všechny veřejné zprávy, všechny nemocnice, které se rozhodly pro ekologickou účinnost, tak by to znamenalo obrovský impuls pro průmysl a Evropa by mohla v tomto směru v celosté konkurenci sehrát klíčovou úlohu. Proto je třeba mít na paměti otázku veřejných zakázek a zajistit, aby ti, kteří jasně vypisují zadávací podmínky pro veřejné zakázky, měli novátorský přístup a pokusíme se vytvořit síť vlastně zadavatelů veřejných zakázek, aby se tedy staly nástroji inovační politiky. Další klíčová věc, infrastruktura. To zmínilo několik řečníků, ale nemůžeme uvažovat o nových a ne, neuvažovat o chytré sítě, smart grid. Když hovoříme o elektromobilech, tak je potřeba mít možnost dobíjet baterie na různých místech. Aspekt infrastruktury je zásadní, pokud chceme jít ku předu v oblasti inovací. Kvalifikace, kompetence, skills, kvalifikace pracovní síly. Evropa eh, musí opět nalézt eh, významnou roli v oblasti vzdělávání, výzkumu. A to je, jde cestou prvotřídních univerzit na světové úrovni. Několik univerzit takových v Evropě existuje, ale není jich dostatek. A bylo by třeba, aby mladí ve světě neuvažovali pouze o Harvardu a Stanfordu, ale také, aby uvažovali o evropských univerzitách, abychom měli tedy dynamičtější univerzitní systém, který by byl konkurenceschopnější na celosvětové úrovni. A možná také je třeba doplnit úlohu univerzit a dalších vzdělávacích zařízení iniciativami, které jsou z oblasti PPP, Máme iniciativu eSkills, která je nezanedbatelná v oblasti kvalifikace, v oblasti informačních technologií a i zde je prostor pro další rozvoj. Dva poslední body, o kterých bych chtěl hovořit. Klastry. To zmínila řada řečníků. Myslím, že je velmi důležité na místní úrovni, na regionální úrovni, aby se vytvářely celky pro spolupráci kde se zúčastní jak univerzity, tak výzkumná pracoviště, velké podniky a malé a střední podniky. A zejména pro tyto je velmi důležité, aby mohli spolupracovat a těžit z vzájemného obohacování mezi univerzitami, výzkumnými pracovišti a velkými podniky. Existuje řada příkladů v Evropě, nechci je všechny zmiňovat. Cambridge, Grenoble, Drážďany, Mnichov, Barcelona, Sofia Antipolis důležitý je kritický rozměr. Obedu tři čísla. Silicon Valley 300 tisíc eh, vysoce kvalifikovaných pracovních míst, Bangalore 160 tisíc pracovních míst vysokou kvalifikací, Cambridge, což je první koncentrace v tomto směru v Evropě je 40 až 50 tisíc míst. Takže i zde je třeba mít skutečně tu kritickou váhu a být konkurenceschopní na celosvětové úrovni v oblasti klastrů a dalších. A to jsou prvky, které mohou situaci příznivě ovlivnit. Poslední věc, řízení a zjednodušení. Slyšel jsem požadavky na zjednodušení, rozumím tomu, jsme si vědomi toho problému. Letos dojde k revizi finančního nařízení a to může být šance pro to, abychom měli takové finanční nařízení, které věci bude usnadňovat a myslím, že je důležité, abychom byli schopni zjednodušit náš přístup, jsme si to vědomi. Řízení. Je třeba, aby došlo k eh, lepší komplementaritě, aby ta subsidiarita lépe fungovala mezi evropskými nástroji, národními nástroji a regionálními nástroji. A na úrovni samotné komise se snažíme, abychom stále úžej spolupracovali s DG pro výzkum, já patřím do DG pro podnikání a také z DG, pro z DG Regio. Je důležité, aby tyto nástroje, které přispívají k inovacím v Evropě, byly dobře koordinovány, aby se vzájemně doplňovaly a o to se snažíme pro budoucnost. Děkuji srdečně vše, co jsme si vyslechli, je opravdu neuvěřitelně důležité. Teď eh, nevím, jak se zorganizujeme. Máme tady ještě 14 řečníků na našem seznamu a chtěli jsme končit v 11.30, protože máme ještě jeden eh, bod na eh, našem programu. Takže řekl bych eh, jednu minutu na vaše otázky. Eh, dále, co se týče strategie 2020, tak si myslím, že jsou částečně už o ní hovoříme a můžeme ji možná trošičku protáhnout. Včeraj eh, pan, pan Rumpaj pověděl bardzo vážně. Velmi slušně včera pan Rumpaj zmínil zajímavou a důležitou věc, to je, že konkurenceschopnost musí být znovu analyzována v jednotlivých zemích a na evropském trhu. Evropa je velkým trhem, 500 milionů obyvatel, ale současně je to také velký výrobce. Ale mého názoru my jsme v následující situaci. Dochází na, k nekalé soutěži na celostové úrovni. Dochází k delokalizaci, k přesunu výroby, k uzavírání podniků. A tato nekalá soutěž, to, jsou, to je Čína, ale také Spojené státy, kde je levnější energie, a Spojené státy jsou konkurenceschopnější. Kladu si otázku, zda v současném stavu by Evropa neměla využít aktivněji svou celní politiku, abychom zamezili odchodu průmyslu, abychom schromáždili prostředky pro investice, to se týká výzkumu, inovací a zejména, abychom vytvořili vlastní model spotřeby. Nám to vnucuje dovoz v současnosti. Přičemž eh, inteligentní vozy, inteligentní domy, inteligentní města, to je náš model budoucnosti, zelené technologie. I to je model budoucnosti. A je třeba na to mít prostředky. A bylo by dobré ekonomiku postavit do samého jádra našeho zájmu. A až potom bude možné vést eh, celní politiku a formovat ji. Děkuji za zajímavé informace všem vystupujícím. Myslím si, že jsme se nedotkli základního problému a sice v tom, že eh, spousta kolegů vnímá průmysl jako charitu, eh, která plní jejich sociální a zelené cíle. Páni kolegové, průmysl je aktivita, která se odehrává pro zisk. My politici si musíme uvědomit, že můžeme pouze vytvořit prostředí, které tu lépe a tu hůře přispívá k jeho rozvoji. Často srovnáváme podnikatelské výsledky a inovace Evropa, Spojené státy a jiné části světa a podivujeme se nad tím, že máme menší míru inovační aktivity. Eh, ve hře je zásadní fakt, že v Evropě mizí podnikatelský duch, tak jak to řekl pan Dervy. Bohužel je to tak. My Evropané prostě máme jiné hodnoty. Naše sociálně tržní hospodářství se stalo příliš sociální a málo tržní. Eh, vyžíváme se v četných monstrózních regulacích od environmentálních, ekonomických a sociálních. Eh, tato společnost je nemocná. Příznak té nemoci je rozpor mezi našimi cíly, které proklamujeme, a mezi tím, co ve skutečnosti děláme. Podívejme se na Lisabonské cíle, podívejme se na to, kde jsme měli být. Eh, bohužel naše investice směřovaly někam jinam, než byla věda a výzkum a pouze několik zemí splnilo tato kritéria. Musíme si uvědomit, že abychom mohli rozdělit koláč, musíme ho nejdřív eh, vytvořit a já bych měl jednu zásadní otázku pro všechny vystupující. Představte si, že jste majitelé 10, 15 či 20 milionů dolarů a že je máte investovat do průmyslu. A moje otázka zní, co kromě evropského sentimentu by vás přimělo k tomu, abyste je investovali v Evropě. Jestliže máte vyšší míru zhodnocení v Asii nebo ve Spojených státech, pokud mi odpovíte na tuto otázku kladně, pak o budoucnost evropského průmyslu nemám strach. Děkuji za pozornost. Kolegin, kolegin Tuja. Paní kolegyně Tuja. Děkuji, pane předsedo. Moje první otázka se e, týká pana Krena. Já musím říct, že se mi vaše vystoupení velice líbilo a doufám, že dostaneme také eh, k dispozici váš text a eh, ty průsvitky. To, co jste nám tady popsal, je vlastně taková bouře, eh, která zasáhla celý průmysl. Máme tady obrovskou koncentraci a zároveň tady mizí velký počet podniků. E, technologické náklady jsou obrovské a investice tím pádem musí být také vysoké. E, to, co popisujete, e, se zdá být nena, procesem, který nelze nějakým způsobem zastavit, obrátit opačným směrem, a nebo ano. To je ta otázka, kterou si kladu výzkum, inovace v průmyslu. Je třeba se e, zabývat e, těmi regionálními aspekty a e, stavět na regionálních úrovních. Máme vlastně takový dokument, ve kterém je řečeno, jak vlastně podniky samotné mohou věci měnit a zvyšovat třeba energetickou účinnost a jak pomoci dalším sektorům. Vy jste hovořil o závazných cílech. My tady v tomto výboru jsme hlasovali pro takovéto závazné cíle. Chtěli jsme, aby Evropská komise tyto cíle, závazné cíle, eh, eh, definovala. Myslíte si, že to je dobrá myšlenka, anebo že to není reálné? musíme eh, se projevit jako ambiciozní. Nicméně, myslíte si, že ty cíle by měly být závazné či nikoliv? A pak ještě dám další otázky. Pan Pítr? Děkuji, pane předsedo. Nejdříve na pana Durviho. Já, když poslouchám, co říkáte, tak mám trošičku strach. Vypadá to, že tady jde o to řídit technologie centrálně z Bruselu. Já si myslím, že to není správné. Vy jste nehovořil o evropské strukturální politice, nehovořil jste o regionech ani o státech. Samozřejmě strukturální politika je velmi důležitá. Ale impulzy, impulzy v regionech, tak, aby malé firmy se podílely na velkých projektech, tak to všechno můžeme docílit pouze pomocí strukturální politiky. A Tady máme velmi velký evropský úkol a je opravdu e, úkolem Evropy eh, rozbít ty regionální krabičky, ty eh, krabičky, ve kterých jsou uzavřeny jednotlivé eh, regiony. To znamená, že my, když vypíšeme nějaký konkurs nebo nějakou soutěž, soutěž, tak jde o to, aby se jim mohli účastnit všichni. Ve Francii tyto žádosti cíl 2 fungují ve Francii výborně, v Německu výborně a to všechno funguje hlavně díky tomu, že to jsou věci, které fungují lokálně. Myslím si, že když budeme chtít centralizovat, tak to nebude fungovat. Eh, můžete samozřejmě se snažit aplikovat eh, koncept Silicon Valley eh, v Evropě, ale fungovat to nebude. Já jsem u všech eh, řečníků post strádal eh, trošičku podporu tradičního průmyslu. Vůbec eh, zabýváte se tím, jak eh, sladit vytváření těch nových ekologických míst eh, s těmi tradičními pracovními místy? Eh, zamýšlíte se nad tím, kolik to všechno bude stát, kolik bude stát ta uhlíková daň, nové zelené energie a tak dále a tak dále? Já jsem i u pana Pliškého eh, postrádal eh, spoustu věcí. Jsem velmi rád, že hovoříte německy, protože my tady máme tlumočení a proto můžete hovořit eh, německy. Takže co si myslíte vy o tom, co jsem právě řekl já? Paní Tykau, prosím, myslete na to, že máte pouze jednu minutu. Děkuji, pane předseda. Budu hovořit velmi stručně, mám čtyři body které zde uvedu. Nejdříve řeknu, že není evropské průmyslu a budoucnosti evropského průmyslu bez odboru a já bych uvítala přítomnost zástupce eh, pracovníků podniků zde dnes. Pokud jde o vědu a výzkum, je třeba změnit stávající rámec, abychom usnadnili účast malých a středních podniků. Kromě toho se domnívám, že jedna z příčin ekonomické krize je právě politika dezindustrializace. Z posledních let dochází k významné nezaměstnanosti. A 20 mladých dnes trpí nezaměstnaností. A proto si přejeme průmyslovou politiku, která bude udržitelná a ambiciozní, jak pro životní prostředí, tak pro ekonomiku abychom vlastně zvýšili míru zaměstnanosti. Konečně vítám, že poprvé na Evropské radě 26. března lídři evropských členských států se zavázali zvýšit energetickou účinnost o 20% do roku 2020. Poprvé máme takto číselně vyjádřený závazek a uvidíme, jak se to promítne na evropské průmyslové politiky. Děkuji. Danke sehr, Herr Mezaraus. Děkuji. Pan Mezaraus. Vám Děkuji, stručná otázka. Omezený prostor byl zatím věnován jadernému výzkumu a jadernému průmyslu. Proto bych chtěl vědět, a ptám se profesora Krína, jak se dívá na toto odvětví a co můžeme očekávat v této oblasti do budoucnosti, zejména by bylo zajímavé vědět, jaká bude úloha nových výzkumných výsledků v této oblasti, zejména pokud jde o jaderné reaktory založené na jaderné fúzi. Děkuji. Děkuji, pan Valčítis. Ačiū, gerimas pirmininkė. Iš tikrųjų, taip pat noriu padėkoti už pateiktą informaciją, iš kurio... Děkuji, chci vám poděkovat za poskytnuté informace, bylo to velmi zajímavé a užitečné. Avšak eh, musíme přiznat, že přes velké úsilí a rozsáhlé investice není v Evropě velký výzkumný potenciál. Potřebujeme novou vědomostní pyramidu a novou motivaci. A to bylo dnes uvedeno. Naším hlavním cílem je zvýšit konkurenceschopnost Evropy a to znamená, že musíme zajistit, že nebudou existovat disparity mezi rozvojem jednotlivých regionů. Za prvé mám na mysli nové členské státy, protože jejich výzkumný potenciál se projevuje až nyní a nebyl správně využit dosud. Řada věcí může podpořit eh, argumenty pro současnou situaci, protekcionismus a podobně. Ale potřebujeme vlastně potřebujeme odbourat tyto rozdíly a disparity a je potřeba, abychom do budoucnosti tuto věc změnili. Já bych chtěl vědět, co si komise myslí o výzkumném potenciálu nových členských států. Děkuji. Paní Kostet? Merci. Děkuji. Hovořili jsme o slabinách Evropské unie v oblasti průmyslové politiky a mezi slabinami jsme hovořili o přenosu technologií a uvádí na trh. Čína dnes je všude, zaplavila Afriku, právě proto, že Evropská unie zřejmě trošku zapomněla na Afriku. A Čína dnes investuje v Evropě, skupuje velké podniky, velké průmyslové podniky. Nedávno jsme se dozvěděli, že Volvo, což byl čelný švédský podnik, je v rukou Číňanů a máme spoustu takových příkladů. Dochází k přenosu technologií, protože když koupíte takovýto podnik, tak samozřejmě Čína chce využít tyto transfery technologií. Co nastane za několik let, až Čína bude tak výkonná, jako naše velké evropské podniky. A chtěla bych tedy, abyste pohořili o evropském patentu. Neměli bychom posílit tuto věc, rozvinout evropský patent, právě proto, abychom pomohli malým a středním podnikům, aby měli přístup k tomuto typu patentu. A pokud chceme rozvíjet uvádění na trh, komercializaci, tak bude třeba eh, také vytvářet nová finanční pravidla pro investice, abychom mnohem více podpořili projekty typu PPP. Hovořili jsme o EIB a úloze Evropské investiční banky. A když vlastně změníme řád, pokud jde o EIB, tak tam by mělo dojít k mnohem výraznějšímu impulzu při financování malých a středních podniků mě velmi znepokuje promyslová špionáž v řadou třetích zemí, jako je Čína. Nebudeme vlastně v situaci, kdy Evropská unie bude ve slepé uličce vzhledem k, ke snaze Číny a dalších, aby vlastně konkurovali našim velkým průmyslovým oborům. Děkuji, kolega Žadov. Děkuji, pan kolega Žado. Děkuji, pane předsedo, děkuji všem vystupujícím. Vedli jsme dlouhou diskusi o inovacích a nejsem si jist, zda diskuse o budoucnosti evropského průmyslu se dá pouze zhrnout do pojmu inovace. A my jsme nehovořili o tom, kdo má rozhodnout o inovacích, které subjekty se podílejí na volbě inovací. Já jsem slyšel zástupce komise, který říkal který hovořil o biotechnologiích eh, v agropotravinářském průmyslu a nanotechnologiích. Je to hluboká diskuse a celá velká část společnosti si nepřeje využití biotechnologií. Řada členů Evropské rady si nepřejí a jsou tu žádosti o reformu v oblasti Evropské agentury pro bezpečnosti potraven. Ano, proč nepracovat na výzkumu v biotechnologiích, ale ve službě v čí službě a v rámci jaké demokratické diskuse a jak budeme reagovat na společenskou poptávku. Komise neklade tuto otázku správně. Druhá věc. Ano, dobře rozumíme tomu, že průmysl chce evropské financování na výzkum a vývoj. Ale jaká je úloha Evropy při orientování tohoto výzkumu? chemický průmysl byl velmi proti reformě REACH. Včera jsme vedli diskusi o lehkých užitkových vozidlech a hovoříme o elektromobilech, o nižší spotřebě energie v chemickém průmyslu, ale vlastně, co my jako Evropané požadujeme v oblasti inovací. Vy jste hovořili o menší spotřebě chloru. Já bych chtěl vědět, jaké snahy v oblasti inovací děláte, aby se tato spotřeba chloru snížila. Takže tady vidíme skutečně výzvy týkající se toho, kdo rozhoduje a snahu o evropskou konzistentnost. Máme plán na oživení a zapomeneme na úsporu energie. Přitom jsme investovali do ukládání uhlíku a zabývali jsme se energetickou účinností budov. Máme tu stále ty nové stavby, ale zapomínáme na stávající výstavbu. Takže je třeba, aby bychom byli konzistentnější při orientaci výzkumu v Evropě. Pan kolega. Ano, já chci navázat na předcházející vystoupení. Má angličtina je špatná a já jsem vyrozuměl z toho What Future for European Industry. Já jsem myslel, že budeme hovořit o průmyslu a ne pouze o inovacích. Takže já jsem pro dva 2% HDP na výzkum a vývoj v Evropě. Průmysl není jenom inovace a pokud nebudeme vás skutečné otázky týkající se fiskálního, sociálního a environmentálního dumpingu, tak nevyřešíme problém evropského průmyslu. Přesně za to nebude existovat evropská průmyslová politika, protože tady to zaznělo předcházejícím komisařem. O tom rozhoduje trh a na začátku světové krize nám bylo řečeno, je třeba, abych, je třeba zajistit, abychom trh zvládli, ovládli a krize se vzdaluje a teď nám, a teď nám zase je řečeno, trh nakonec není tak špatný, je třeba jít ku předu. My jsme až v 11 hodin a 18 minut slyšel paní Tyka, že tady pracovní, pracující v průmyslu vytvářejí hodnoty a několik desítek milionů obyvatel poskytují práci, poskytují bohatství a dávají zaměstnanost službám, které jsou vedle. Trh za to odpovídá a proč vaše Bible, Lisabonská smlouva je špatná, protože jde o zisk a minimální náklady. Nedošlo k inovacím. Já zmíním informační TŽV, Ariane, Airbus, pokrok v automobilovém průmyslu. Ano, došlo k inovacím, ale inovace byly deformovány, protože se přesouvají pracovní místa mimo Evropu, abychom vydělali stále více peněz. Dača vyrábí vozidla a vytváří gigantické zisky. A nejsou to Číňané, jsou to evropské podniky, které investují v Číně, aby potom vlastně tu výrobu prodávali tam, kde průmysl by měl reagovat na potřeby evropských občanů a vytvářet hodnoty, tak tam průmysl vytváří pouze bohatství proti evropským občanům. A já tedy chci eh, pozdravit zaměstnance z Continentalu, PPG a dalších firm, které jsou z mého volebního obvodu a které se o něco takového snaží. Děkuji. Danke, kolegin Eck. Paní kolegyně Eck. Děkuji, omlouvám se za to, že jsem přišla pozdě na tuto velmi důležitou zajímavou diskusi já jsem přišla na, Euro, na Evropu 2020 a to je součástí mého strategického plánu pro Evropu na další 10 let. A to bude významný dokument, až bude připraven a pokud bude dostatečně tvrdý, vidím, že jste se zabývali problémy, které tam budou obsaženy. Jedna věc, která byla hlavní výzvou a hlavním projektem, byl plán bývalým premiérem Polska, strategický a inovační plán. A nám tady schází 40 miliard euro, abychom vlastně dospěli k výsledkům tohoto sedmého plánu. A já bych uvítala váš eh, příspěvek. Na to asi dnes není čas, ale jednáme o tom v následujících týdnech a bylo by velmi užitečné, kdybychom získali dokument s hlavními tématy písemně. Předejte to výboru, předejte to nám přímo, kdo zastupují politické skupiny a pracujeme na tom, protože je to skutečně důležité. Je tu celá řada významných témat a také bych vydal vaši podporu a snažíme se omezit byrokracii v oblasti výzkumu. Vedli jsme slyšení na podzim, španělské předsednictví zorganizovalo kulatý stůl na vysoké úrovni na toto téma. A je třeba, abych se to vrátilo do souvislosti s, rámcovým, s osmým rámcovým plánem pro výzkum. Je třeba se podívat na veřejné diskusy o těchto tématech. Pro nás je to klíčové. Pokud vlastně vládne ticho, tak eh, žádné nové názory nezazní. A otázka, otázka týkající se vašeho eh, vstupu do plánu Evropa 2020. Pan kolega Udy. Děkuji, pane předsedo. Obecný celostý kontext známe. Shodneme se na tržním hospodářství, tak se neza, nezabývejme vynálezem eh, toho, co bylo dávno vynalezené. Ultraliberálové i komunisté v Číně se na tom shodnou, takže se musíme snažit pracovat pro náš průmysl. Chci říci, panu Durvim, zjednodušme to. Zjednodušme to, co každodenně zasahuje náš průmysl. Skončím dvěma otázkami pro panel našich řečníků. Co si myslí o celostovém měnovém dumpingu? Poškozuje to naše průmyslníky, tedy měnová situace. A za druhé, rozhodli jsme, že bude existovat donucovací mechanismus v oblasti životního prostředí a svět to odmítá. Viděli jsme to v Kodani. Jak reagovat v politické rovině? Jak reagovat na domácím trhu? Máme zatím eh, ponechat volný přístup našeho vnitřního trhu, anebo bychom měli zavést mechanismus, který by vlastně zahrnoval uhlíková měřítka a která, který by vlastně zahrnoval to, co se děje jinde ve světě. A tak to reagoval na situaci v oblasti environmentálních norem. Děkuji. A teď bych rád ještě jednou předal slovo našim řečníkům a možná můžeme začít obráceně, to znamená, že bychom předali v první řadě slovo panu Durimu. Merci, Bon, tout d'abord, je ne voudrais pas donner l'impression que je crois que tout se passe à Bruxelles. Je n'ai jamais pensé que la, te- la technologie était décrétée depuis Bruxelles. Je pense que Bruxelles a un rôle à jouer. Děkuji, pane předsedo. Co se týče centrálního řízení v Bruselu, samozřejmě Brusel hraje velmi důležitou roli, ale to neznamená, že musí všechno řídit. Co se týče inovace, tak ta musí být hlavně řízená podniky a méně úřady. Kromě toho, já si myslím, že právě ta regionální úroveň je opravdu zásadní úrovní pro inovace a také pro nová partners, partnerství mezi různými eh, partnery, univerzity, eh, výzkumnými středisky, podniky a tak dále. Takže já samozřejmě v tomto sami souhlasím, že regiony jsou velmi důležité, ale to neznamená, že eh, my nemůžeme tady v Bruselu pracovat na obecných předpisech, na lepších rámcových podmínkách, na lepších podmínkách při podepisování smluv a tak dále. Eh, to znamená všechny sociální otázky, které jsou financovány z Evropské unie a tak dále. To znamená, že existuje evropská eh, přidaná hodnota eh, ve chvíli, kdy mm, podporujeme regiony. Co se týče biotechnologií a nanotechnologií, tak to je obrovská debata, na kterou se dnešní nebo v tuto chvíli nechci zaměřovat, nechci hovořit příliš detailně. Já jsem o nich hovořil pouze Eh, protože jsem chtěl říci, že to je debata, která probíhá mezi eh, vědci a podniky a je to technologie, před kterou nemůžeme eh, zavírat oči, protože například nanotechnologie je pro celý zdravotnický průmysl velmi důležitá i pro eh, farmaceutické firmy a proto se o nich musíme eh, bavit. To znamená, že to je debata, která by měla opravdu intenzivně probíhat na úrovni společnosti. Myslím si, že všichni eh, zainteresovaní partneři by měli společnosti představit, jaký zastávají postoj a názor, tak aby si společnost mohla utvořit svůj vlastní na, názor. Co se týče evropského patentu, tak ten by byl velmi důležitý právě pro malé a střední podniky a také pro vědce ve tuto chvíli tento komunitární patent ještě neexistuje, ale už jsme došli před několika měsíci k politické schodě. Myslím si, že to všechno jde správným směrem. E, já jsem v roce 95 se už účastnil debat týkajících se evropského patentu, ale e, tak tedy ta práce už velmi dlouho probíhá, ale ve chvíli, kdy se hovoří o evropském patentu, tak si myslím, že to je něco, co pomůže regionům a také společnostem ve všech členských zemích. PPE, e, to je něco, co já jsem vždy zdůrazňoval. Říkal jsem, že spolupráce mezi soukromým a veřejným sektorem je zásadní, hlavně ve chvíli, kdy se podíváme na finanční situaci eh, v současnosti. Takže hlavně v této situaci jsou PPE velmi důležité. Musíme eh, určovat pravidla, která, kterými se tato spolupráce bude řídit. Trh ochranářství, na to bych nerad teď zaměřoval pozornost a začínal s nějakou diskuzí kolem tohoto e, tématu e, chovat se ochranářsky, to není nutně ta nejlepší odpověď v době krize. Na tom se možná shodneme i s dalšími. Děkuji. Pan kolega Pličke, dvě věci. Ptali jste se na investice v Evropě. Chemický průmysl investuje v Evropě, investovala v Evropě a také bude v budoucnosti investovat. Rámcové podmínky pro investice v souvislosti s mnohými parametry jsou pozitivní, co se týče spolupráce s infrastrukturou a s eh, akademickou obcí a tak dále. Samozřejmě existuje eh, potenciál zlepšení. Máme síť malých a středních podniků, máme velký trh. Samozřejmě, že existují ještě věci, které mohou být zlepšeny. Uh, jako například dodávky levnější eh, energie, eh, lepší dodávka surovin, což je samozřejmě otázka eh, globální, ale já jsem se dnes opravdu soustředil pouze na otázku inovací, protože my věříme a víme, že pouze inovace jsou z podnikatelského hlediska udržitelné. A my jsme nedávno e, slavili naše, e, eh, 200 let našeho založení a e, víme, že inovace pro nás jako podnik jsou to nejzásadnější. A myslím si, že to je zásadní opravdu pro všechny i z hlediska společenských požadavků, které dnes existují, ať už se jedná o klimatické změny, potravinovou otázku stárnoucí obyvatelstvo nebo jiné otázky. To jsou všechno otázky, ke kterým se můžeme postavit a vyřešit je pouze s pomocí inovací, pokud si chceme tedy udržovat ten stejný životní standard. A tady v této souvislosti je samozřejmě akceptance technologií zcela zásadní. My potřebujeme eh, opravdu jasnou intenzivní společenskou debatu k tomuto tématu a do ní můžou samozřejmě přispívat eh, členové akademické obce, my jako podnikatelé, ale také vy, eh, pokud chceme být eh, konkurenceschopnější vůči ostatním světovým regionům, vy jste hovořili například o Číně, tak je to naprosto nezbytné. Děkuji, pan Besi. Velmi krátce se zmíním ještě k investicím v Evropě. To je téma, které je velmi důležité. A já si myslím, že eh, Malé a střední podniky, o kterých hovoříme, jsou velmi aktivní, mají svá sídla tady v Evropě a musí se samozřejmě rozlížet pro, po světovém trhu, aby mohli prodávat své výrobky na celém, eh, celosvětovém trhu. A to vidíte samozřejmě na různých zahraničních eh, investicích a ty mají přece jasné, ty mají samozřejmě jasný důvod protože eh, velmi často, pokud chcete prodávat na určitém trhu, tak musíte 50 nebo 60 výroby toho produktu mít opravdu na místě jeho prodeje, což je prostě nevyhnutelné. A eh, na to to musíme samozřejmě zohledňovat ve chvíli, kdy budeme stanovovat nové předpisy a rámcové podmínky. Musíme opravdu se zasadit o to, aby všichni pracovali za férových podmínek. Pokud to neuděláme, tak to opravdu může eh, může vést k zásadním nevýhodám. Může to fungovat pouze ve chvíli, kdy bychom byli extrémně lepší, ale pokud jsme jenom o něco lepší, což je většinou, tak to opravdu nejde bez férových rámcových podmínek. Menu Future strategie, to je strategie a vy jste to viděli na té průsvědce, to je strategie, u které opravdu zdůrazňujeme ty, ten tradiční průmysl, o tom hovořil i můj předřečník. Musíme se dále rozvíjet dále jako tradiční průmysl, ale máme tady tu vysokou hodnotu. Potřebujeme eh, výrobky vysoké hodnoty a pro jejich výrobu potřebujeme inovace. Eh, to má co dočení s otázkou, která zde byla položena předtím jde opravdu o to, abychom s malými eh, prostředky dosahovali lepších cílů a na tom pracují opravdu všichni. Není tomu tak, že by e, průmysl teďka spal a čekal, až e, co se stane. My opravdu velmi intenzivně pracujeme na této otázce týkající se zdrojů, prostředků a jejich udržitelnosti. To je opravdu součást, myslím si, že všech současných evropských strategií chceme samozřejmě také velmi kvalifikované zaměstnance, kteří se budou účastnit celého tohoto procesu. Ale ještě jedna věc. Když jsem se připravovala na dnešní slyšení, tak eh, samozřejmě eh, jsem věděl, že eh, průmysl je velmi rozsáhlá oblast nebo rozsáhlé téma a proto jsme se také zaměřili na inovace. Inovace nám opravdu umožní to, že půjdeme tím správným pozitivním směrem. K tomu samozřejmě patří také otázka správných tržních podmínek, finančních nástrojů, rámcových právních podmínek. To je opravdu velmi rozsáhlá oblast a myslím si, že to jsou všechno témata, která jsou tak rozsáhlá, ale zároveň tak důležitá, že určitě by, se, určitě by to stalo za to, kdybyste se jim věnovali detailněji. Děkuji. Pan Mas? Dámy a pánové, já bych rád začal konkurenceschopností. Konkurence schopnost závisí na inovacích, na, závisí na posílené inovace, protože inovace podporuje a zvyšuje konkurenceschopnost. Minimálně je tomu tak v mé branži, která je jedna z největší v Evropě, protože díky Evrop, díky inovaci eh, a díky současné situaci eh, ty smlouvy jsou opravdu podepisovány podle eh, výkonu. Například, když byste se zeptali, jak mohu optimálně osvětlit mou kancelář, tak to je přesně ta chvíle, kdy je třeba zapojovat inovaci. Eh, to je také vždy případ eh, všech eh, smluv a mm, partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem. Dále, co se týče evropského patentu, kde když eh, budeme mít dobré smlouvy, tak budeme moci podporovat inovace, budeme také moci eh, využívat eh, patenty ve chvíli, kdy tomu tak nebude. Samozřejmě tak nikdo nebude mít chuť inovovat, o tom jste zde také již hovořili. Takže musíme si uvědomit vlastně, pro koho tady pracujeme, proč chceme inovaci, pro koho to všechno má být. A o tom jsem mluvil v mém prvním projevu. My jsme jsme těmi vnitřními architekty Evropy. To jsem měl na mysli, eh, když eh, jsem o tom toho hovořil. To znamená, že vy určíte eh, rámcové podmínky, vy řeknete, co od nás očekáváte. Vy musíte ale zároveň také formulovat požadavky výkonu. To všechno, co jsem zmiňoval, doprava, energie, zdravotnictví, stárnoucí obyvatelstvo, jako jenom příklady. A teď je zcela na závěr jedna připomínka. A e, já chci říct něco o, tom, e, e, o těch odborech. Myslím si, že odbory v Evropě a ve stavebnictví hrají, nebo měly by hrát opravdu obrovskou roli když jde například o provádění konzultací, například o tom, jak budou prováděny inovace v příslušných vzdělávacích eh, organizacích, jakým způsobem budou zohledňováni zaměstnanci a tak dále. Myslím si, že můžeme být velmi hrdí na to, že náš sektor je velmi velký, 50 milionů pracujících a my se musíme opravdu, eh, my musíme dělat všechno pro to, aby do konce svého aktivního života a i poté byli co nejzdravější. A jako poslední bude hovořit pan Krým. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád reagoval na několik poznámek například od eh, paní poslankyně Taje, eh, co se týče naší eh, konkurenceschopnosti a to, zdali se jedná o nějaký nezvratitelný proces, ten, ve kterém se nacházíme, jestli jsem ji dobře rozuměl. Co se týče sektoru ICT, tak komplexnost, které teď čelíme, to je něco, co od nás vyžaduje takový mnohostranný přístup, pořádně silné aliance a strukturovaný přístup. Pokud se podíváme na Spojené státy americké, eh, tak tam eh, prostě eh, jsou velké firmy jako Sandy Labs, Oak Ridge, které poskytují design a servis na potřeby eh, šití na míru americkým potřebám. A my bychom měli něco dělat eh, obdobného pro nás, pro naše malé a střední eh, podniky, pro náš průmysl, pro naše univerzity, pro naše vědecká pracoviště, tak aby oni mohli potom opravdu podávat excelentní výsledky. To si myslím, že je klíčový požadavek, na který bychom v, minulo- v budoucnosti neměli zapomínat. A pak také potřebujeme identifikovat a podporovat mechanismy, které by inovační eh, eh, a technologické procesy eh, akcelerovaly, zrychlovaly. Byl jsem v Los Angeles nedávno a tam jsem se díval na to, jak se tyto věci dělají v praxi. Oni tam prostě staví budovy, staví určité určitá pracoviště, zajišťují spolupráci mezi univerzitami a městy a e, mezi elektrárenskými e, podniky, e, tam například v, v na v přístavu se existují i elektrické, elektrické vozy, které se intenzivně využívají. A já si myslím, že pokud se podíváme na to, jak k tomu přistupují oni, tak bychom to možná mohli trošičku tady Eh, replikovat. Eh, pak dovolte takovou osobnější eh, poznámku od pana Pípera. Tady byla otázka směrem na kolegu ohledně regionů a malých a středních podniků a já s tou odpovědí naprosto souhlasím v tom smyslu, že regiony jsou důležité a bylo tady řečeno, že vy jako zástupce vašeho DG chcete intenzivněji spolupracovat s DG výzkum a DG Regio. Já si myslím, že to je prostě zapotřebí, zapotřebí pracovat mnohem těsněji. To ovšem už mělo dávno nastat. E, my potřebujeme se teď propojit na všech úrovních. A co se regionu týče, tak já bych rád, aby tady e, bylo zaznamenáno, že e, konzorcium nejlepších evropských podniků, nejlepších univerzit, jako například e, Cambridge nebo nejlepších vědeckých a výzkumných pracovišť, prostě přicházejí s takovýmto návrhem. Bylo, bylo řečeno Evropskému Evropskému technologickému institutu, že o to je zájem a oni odpověděli, že města a regiony jsou na překážku. Takže já bych skutečně rád, kdyby se toto e, probralo, myslím, a žádám zde oficiálně předsedu tohoto výboru, aby se zabýval tímto prohlášením Evropského technologického institutu, e, protože to vidím jako velký problém pokud nebudeme globálně uvažovat, tak se prostě nepodaří vyhrát. Opravdu potřebujeme všichni spolupracovat mnohem těsněji do budoucna. Děkuji. mich ganz herzlich bedanken. Děkuji všem našim hostům, ale také eh, všem posluchačům, děkuji komisi. Myslím si, že se zde odehrála velmi zajímavá a povzbuzující debata. Vím, že ve čtvrtek to bývá vždy eh, trošičku složitější, co se týče účasti, ale vidím, že je tady a bylo tady po celou dobu debaty opravdu velmi mnoho našich eh, kolegů. Je pravda, že jsme si opravdu vyslechli velmi eh, zajímavé informace o současné situaci. Samozřejmě, že tato debata vyvolá také eh, spoustu eh, nesouhlasu, bude docházet i ke konfliktním situacím, ale nejdůležitější je, abychom dále pracovali. Samozřejmě všichni víme, že pro celý průmysl bude zcela zásadní strategie 2020, o které teď budeme hovořit. A já ještě jednou předtím tady poděkuji všem našim eh, účastníkům, všem našim hostům a doufám, že vás budeme moci podporovat i v budoucnosti. Děkuji. Ladies and gentlemen, yeah. Wenn Sie einverstanden Dámy a pánové, pokud budete souhlasit, tak Okay. Ladies and gentlemen. Ano, dámy a pánové, milé kolegyně, milí kolegové, Začneme tedy s posledním bodem našeho pořadu jednání. Potřebovali jsme trošičku času, abychom to trošičku zorganizovali, protože vypadá, že tady máme vývoj, o kterém musíme hovořit. Eh, my jsme tady dnes, chtěla, dnes chtěli hovořit o strategii 2020. Slyšíte mě? Slyšíte mě dobře? Eh, eh, protože jakmile tady bude příliš hluku, tak já přestávám mluvit, protože mě to samozřejmě ruší. Tak. My jsme se dohodli, že dnes budeme poprvé hovořit o strategii 2020, že se pokusíme vypracovat prohlášení k tomuto tématu. Eh, nicméně teď se začalo hovořit o jednání eh, schůze o schůzi koordinátorů, ale právě teď jsem slyšel, že velká frakce, frakce socialistů napsala eh, předsedovi Evropskému parlamentu, Evropského parlamentu, aby eh, se celý postup změnil, aby neprobíhal ve výborech. A teďka nevíme, jak to všechno bude na konci vypadat. Je možné, že to, co napsali socialisté, povede k tomu, že konference předsedů eh, ten celý postup eh, stanoví nebo vytvoří tak, že se nebude, eh, nebude probíhat ve výborech. V případě, že by tomu tak bylo, tak by takovéto prohlášení, eh, které jsme zamýšleli, samozřejmě nebude mít vůbec žádný smysl. Samozřejmě je možné, že se stane, že ten dopis nebude mít vůbec žádný efekt a ten postup zůstane tak, jak byl. Já si nicméně myslím, že tomu tak nebude. Ale v každém případě poté, co jsem si právě teďka vyslechl, tak eh, prohlášení po ukončení této debaty možná nebude mít vůbec žádný smysl. To znamená, že bychom si měli počkat, měli bychom vyčkat, jaký bude tedy důsledek nebo dopad eh, tohoto dopisu a jak tedy eh, rozhodne konference předsedů. Možná, že se to všechno změní, to znamená, že já bych v tuto chvíli měl návrh v podstatě tuto eh, debatu zrušit, počkat, jak rozhodne konference předsedů a poté reagovat pokud by eh, to všechno mělo probíhat ještě jinak, tak si myslím, že v rámci koordinátorů eh, bychom to zvládli. Pane předsedo, já chci potvrdit, že váš návrh je opravdu ten nejchytřejší Myslím si, že ve chvíli, kdyby to dopadlo jinak, tak samozřejmě můžeme poprosit sekretariát, aby napsal eh, sekret, aby, aby to prohlášení napsal eh, sekretariát. Já bych v každém případě byl rád, aby v našem protokolu bylo zapsáno přesně doslovně to, co jste právě řekl. Pane Ody, máte slovo. No. Chcete něco říct? Ne, nechcete? Paní Uvskouk? Uh, yes, I think that is a... Ano, já si myslím, že to je dobrý návrh. Je tady rozhodnutí eh, konference předsedů nezabývat se usneseními k strategii 2020 ve výborech, ale 15. dubna se bude konat druhé zasedání k tomuto tématu, takže si myslím, že je rozumné řešení dnes tuto debatu vůbec neotvírat. Frau Rehrmadl, okay. V pořádku, můžeme tedy postupovat takto? Ano, no tak v tom případě máte to, to neuvěřitelné štěstí, že můžeme toto zasedání ukončit. Já bych sice byl býval rád, kdybychom si zde mohli ještě hodinu povídat, ale není tomu tak. Děkuji, hezký den.